Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme začít s prvním bodem našeho programu, což je schválení programu. Jestli nemáte žádné námitky, může být tento návrh bez změn schválen. A teď bod 2. Dnes máme tlumočení do 20 jazyků a máte veškeré materiály k dispozici eh, elektronicky na e-meetingu a naše zasedání bude webstreamované. Třetí bod našeho programu. Eh, rád bych informoval naše kolegy o tom, že tady máme zápis ze schůze 22. 23. září, 21. až 22. prosince a 14. ledna. Nemáte-li žádné námitky, do konce schůze bude tento zápis schválen. A nyní bych vás rád informoval o bodu číslo 4. Rád bych informoval výbor o výsledcích trialogu v následujících bodech. První se týká Eh, zdraví zvířat, zdraví rostlin a o výrobku na ochranu rostlin. Trialog eh, kontroloval návrh eh, z 1. března a poskytuje možnost radě a výboru oznámit své, svá respektivní stanoviska týkající se finanční kontroly a diskutovat politické záležitosti kontroly dovozu články od 42 do 75. Diskuse se ubíraly v konstruktivním prostředí a byly nalezeny kompromisní návrhy pro většinu politických záležitostí. Bylo dohodnuto, že zbývající politické záležitosti budou projednávány v širším kontextu. Eh, druhá zpráva se týká snížení národních emisí určitých znečišťujících částic ovzduší. 25. února se týká, se konal trialog a parlament, rada a komise si vyměňovaly první názory týkající se uniku metanu a um, domluvili se na společném účtu a druhý dialog bude pokračovat. A nyní můžeme zahájit s těmi pěti body, které máme na našem programu. z nichž první je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jedna, eh, pardon, o tý typu. A začneme okamžitě tím, že dám slovo panu Igdouvenovi, který je zástupcem vyjednavače a dáme mu 10 minut na jeho první prezentaci a později začneme diskutovat mezi členy výboru. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair, and good morning. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já se omlouvám, že hlavní vyjednavač Ignacio Bersero nemůže být přítomen. Já se budu snažit ho co nejhodnotěji nahradit a případně odpovědět na vaše konkrétní otázky. Naposledy, myslím, když jsme vedli diskuzi o stavu eh, vyjednávání smlouvy TTIP, tak to bylo v listopadu, tak dovolte, abych využil příležitosti a řekl, jaký je stav a jakého pokroku jsme od té doby dosáhli a jaké vyhlídky vidíme na příští měsíc a na tento rok až do, kon, do konce stávající eh, vlády ve Washingtonu. Takže my jsme si stanovili cíle na podzim, které budou platit i na tento rok. A zde především je to cíl snažit se Eh, vypracovat konkrétní ustanovení eh, ve všech oblastech této smlouvy o transatlantickém partnerství s cílem mít eh, konsolidované znění do léta. A mm, snažíme se Eh, teď to eh, eh, konkretizovat a to znamená zrychlit tempo vyjednávacích kol. Jedno se konalo v říjnu, další v únoru v Bruselu, potom další v dubnu a další nás čeká ještě v červenci. A při, v každém tomto kole jednání se snažíme předkládat návrhy, tedy obě strany nahra, na, předkládají návrhy a potom se o nich vyjednává mm, a snažíme se, aby to bylo slučitelné eh, s tím, čemu my říkáme konsolidace znění. A ta konsolidace, jak tomu říkáme, začne dvěmi oddělenými eh, eh, návrhy, které je třeba integrovat s cílem snížit tam počet těch textů, které jsou ještě v hranatých závorkách a postupně tak abychom se dostali do finále vyjednávání, to znamená co nejmenší počet politicky citlivých věcí, o kterých potom jednají až ministři. Od listopadu, já myslím, že je třeba skonstatovat, že eh, došlo k významnému pokroku ve dvou oblastech vyjednávání, to, čemu říkáme regulační silo a mm, potom já. A e, e, to je tedy trh na přístup a potom regulační e, spolupráce a potom pravidla kompatibility a my jsme vytvořili tady návrhy, textové návrhy smlouvy, těchto ustanovení ve smlouvě TTIP, to, tato smlouva bude mít 700 nebo více než 1000 stránek, které budou rozděleny do kapitol, tak si to dovedete představit. A pro účel vašich informací, vaši, tak nejvýznamnější pokrok, kterého jsme dosáhli od listopadu, je, že v té, v, tom, v té regulační oblasti jsme si vyměnili nová znění o regulační spolupráci a o e, správných regulačních postupech a pokud je o TVT, tedy to jsou ty technické překážky a opatření obchodu. Asi uvidíte eh, v těch eh, návrzích, které jsou veřejné a které eh, zde kolují i v parlamentu, že se maximálně snažíme vzít do úvahy hlavní směry, tedy guidelines a cíle, které jsou stanoveny v usnesení parlamentu přijaté na konci července minulého roku, ale také do maximální míry se snažíme i reflektovat jednotlivá doporučení z různých výborů, včetně toho vašeho které jste předložili ještě předtím, než parlament přiložil, přijal závěrečný text k TTIP. Od listopadu také jsme předložili návrh o udržitelném rozvoji, to je to, čemu e, e, říkají američané závazky v oblasti práce a životního prostředí. Na to jsme se dlouho čekali a to je důležitá součást vyjednávání v tom smyslu, že Chceme zde ukázat, jaké jsou naše závazky vůči práci a životnímu prostředí Eh, tedy závazky, kde američané a evropané chtějí být eh, tím lídry ve světě, to znamená, eh, ty, jsou to maximální mezinárodní závazky v této oblasti, které kdy jsme na sebe přijali v takovýchto obchodních dohodách, takže došlo ke kvalitativnímu skoku. A <clears throat> to uvidíte, když se podíváte na ten text o udržitelném rozvoji, tak to pochopíte. A američané tři měsíce na to odpověděli ještě před tím bruselským kolem, tím, že předložili vlastní návrh. A nyní pracujeme na konsolidaci těchto dvou návrhů. A jaké jsou vyhlídky na příští měsíce? Zde máme stále oblasti, kde existují e, návrhy, zatím které jaksi nejsou sladěné a dohodnuté, kde do léta musí obě strany se snažit, aby vytvořili návrhy kapitol či příloh. A asi jedna z nejvýznamnějších oblastí je e, e, e, práce v oblasti <clears throat> sek- konkrétních sektorů tím myslíme devět různých sektorů, oblastí, na kterých pracujeme. <clears throat> Standardy bezpečnosti motorových vozidel, například eh, inspekce GMP, které se týkají eh, farmaceutických rostlin, kosmetika, chemikálie, pesticidy, eh, produkty ICT, ICT engineering, tedy celkem je to devět odvětví, kde pracujeme na cílech a to nás čeká v příštích měsících. Uvidíte, že e, v rámci příprav těchto cílů se snažíme e, <clears throat> postupovat konkrétně, e, uspůsobit tyto cíle tak, abychom vzali do úvahy regulace, které platí v každém tom sektoru, což se může hodně lišit třeba u chemikálií. A Eh, my se snažíme zlepšit eh, kvalitu budoucích regulace, budoucích norem, bez toho aniž bychom tím nějak poškodili vnitrostátní postupy, suverenitu, regulační autonomii, či aniž bychom snad snížili normy ochrany. <clears throat> To vždycky náš, eh, náš DG pro obchod zdůrazňuje zde v parlamentu i ve veřejnosti v minulých měsících jsme dělali osvětu, vysvětlovali jsme, jaké jsou naše cíle v oblastech, kde existují odlišné typy regulace v USA než v Evropě. Také vás chci upozornit na budoucí zveřejnění eh, průběžného hodnocení eh, dopadu TTIP eh, Mm, teď, je to, teď na tom pracuje nezávislý konzultant, nizozemská firma z Rotterdamu a finalizují teď návrh toto hodnocení dopadu, které doufejme, že bude zveřejněné v příštím měsíci. Bude to tedy předběžný nebo průběžná zpráva. Samozřejmě bude předložena veřejné, veřejnému přeskumu potom a závěrečný, závěrečná zpráva bude vydána ke konci roku. Bude tedy vyhodnocovat dopad TTIP na eh, eh, ekonomiku a různé sektory ekonomiky a členské státy. Ještě pár poznámek závěrem. Jak jsme na tom? vyjednáváním. Dva a půl měsíce, dva a půl roku eh, již vyjednáváme a myslím, že my jsme se vždycky snažili to popisovat jako vyjednávání, které má svůj začátek, potom nějaký průběh, nějaký poločas a potom konec, nějaké finále, mm, kde se bude dohadovat o těch nejcitlivějších otázkách. A teď jsme v poločase, bych tak řekl. Snažíme se eh, pracovat na eh, maximální množství ustanovení, které se týkají přístupu na trh, tak, abychom v té finální fázi již měli eh, menší počet sporných citlivých otázek. Samozřejmě mm, finální fáze ještě bude obsahovat velké, velký počet otázek, což bude znamenat, eh, abychom v příštích měsících a samozřejmě tedy v příštích tak čtyř, šesti měsících, tak abychom pracovali na e, e, ustanoveních smlouvy v těch oblastech, kde ještě nemáme žádný text, abychom skonsolidovali, zapojili ty americké návrhy tam, kde ještě jsme to neudělali, abychom snížili počet těch Eh, ustanovení, které jsou v hranatých závorkách, eh, způsobem, který bude nějak zvládnutelný, tak eh, obecně řečeno, abychom byli 100 uzavřít významný počet kapitol, než vstoupíme do finální fáze vyjednávání. Rovněž mm, tak samozřejmě my i američtí partneři jsme se zavázali, že nebudeme zpomalovat tempo vyjednávání, Vězte, že to je poslední rok stávající americké administrativy, tedy do 20. Hm, ledna příštího roku bude v úřadě a e, zástup, ambasador Mike Froman, zástupce pro obchod, se veřejně zavázal, že se pokusí uzavřít toto vyjednávání tento rok, dokud on tedy pořád ještě bude ve funkci. A my Eh, jsme se zavázali, že budeme plnit ambiciozní harmonogram, mm, který stanoví američtí přátelé za podmínky, že eh, eh, mm, prostě půjde a především o obsah, ne tolik o rychlost, ale o obsah. Nemůžeme urychlovat vyjednávání na úkor kvality toho textu, který chceme, aby smlouva obsahovala, takže kvalita musí mít přednost před rychlostí, ale e, platí stále, že jsme odhodláni e, e, k tomu, aby to vyjednávání šlo vpřed. Víme, že již hodně jsme do toho politicky vložili, naši politici v Evropě se hodně angažovali v tomto vyjednávání, tudíž komise tedy, která vyjednávání za evropskou stranu, <clears throat> je tedy, má pocit velkého závazku mm, reflektovat eh, naše pozice eh, v, tomto textu smlouvy. Jsme optimisté. V posledním měsíci jsme dosáhli dobrého pokroku a uvidíte, že v řadě oblastí, které především jsou relevantní pro váš výbor, a to především kapitola týkající se e, životního prostředí a práce, tedy to je ta kapitola, jak říkáme, udržitelného rozvoje, tak tam jsme zaznamenali velký pokrok od listopadu, poněvadž nyní již vyjednáváme konkrétně o konkrétních ustanoveních, e, tedy o znění a mm, vlastně vy máte možnost e, to přeskoumat a uvidíte, jak my jsme reflektovali parametry, které nám stanovil váš výbor posledních měsících. Eh, tady jsme udělali dobrou práci a to i díky vám. A, eh, a to posoudíte vy. Děkuji, pane předsedo, eh, že jste mě pozvali a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a nyní můžeme Přispě... Eh, nyní můžeme začít tím, že dáme slovo panu Dorfmanovi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám srdečně za tuto informaci, která byla jistě dobrá podle mého názoru a kterou tady v našem výboru v pravidelných eh, intervalech potřebujeme. Já se chci zeptat na harmonogram, eh, který jste sestavili no, nebo otázku k tomu, do jaké míry už teď pocitujete ve vyjednáváních eh, volební kampaň ve spoje, v USA, po případě jaký vliv má současná severoamerická situace na vyjednávání TTIPu. Oba kandidáti těch dvou velkých stran v USA, kteří eh, získávají hlasy, <clears throat> zrovna neuvažují pozitivně, anebo že by nějak s velikou pompou oznamovali, že chtějí uzavřít vyjednávání o TTIPu. Eh, spíše byl jejich postoj opačný. Ovlivňuje to teď vyjednávání, nebo <clears throat> jak na to nahlížíte? A v souvislosti s touto otázkou bych ještě jednou rád odkázal na naše stanovisko, které jsme zpracovali zde v našem výboru před několika měsíci k eh, TTIPu. K tomu tři oblasti. Za prvé regulační spolupráci. Regulační spolupráce může logicky vést k tomu, že standardy mohou být snižovány anebo zvyšovány v mnoha oblastech z evropského pohledu máme velký zájem na tom, aby standardy byly navýšeny na naši úroveň, protože v celé řadě oblastí, zejména pro oblasti, které jsou nesmírně důležité pro náš výbor, jako například bezpečnost potravin, eh, vykazujeme daleko vyšší úroveň než eh, jiné země. Ehm, lze garantovat, že teď, když už vstoupíme do posílené regulační spolupráce, že skutečně se to navýší na úroveň našich norem a standardů. Druhá otázka, ochrana rostlin. K tomu jste teď neřekl nic a já se domnívám, že tady může dojít k omezení zejména týkající se vývozu potravin lépe řečeno, které tady existují v oblasti ehm, právních opatření na ochranu rostlin. Co se děje v této oblasti? Eh, dochází tady ke kompromisům a ústupkům ze severoamerické strany, aby byly odstraněna absurdní regulace týkající se nulové tolerance v celé oblasti eh, výrobku na ochranu rostlin. A eh, tím, by, tím obchodní omezení vztahující se na tuto oblast ustanovení o ochraně rostlin by mohly být efektivně odbourávány, což je důležité pro vývoz potravin do USA. Třetí oblast je otázka opět bezpečnosti potraviny a standardy ochrany, jak tady pokračují vyjednávání. My máme veliký zájem na tom, aby naše potraviny, lépe řečeno naše standardy v oblasti bezpečnosti potravin byly zachovány, zejména v takových oblastech, jako je cloning a nebo používání hormonu a hovězího masa Tady bychom rádi měli regulaci, která stejně tak jako dnes ovlivňuje dovoz masa. Některé druhy masa jsou zakázány, právě ty druhy masa produkované s, přísadou, s přidáváním hormonu. A další oblast, standardy v oblasti chemických výrobků. Tady eh, má Evropská unie odlišnou regulaci než USA. My jsme vždycky říkali rovněž v našem, v našem stanovisku, že nechceme spochybnit rýč ani unii nějakým způsobem snižovat. E, v této oblasti došlo již k vyjednávání a jak reagují USA nebo vyjednávací delegace severoamerická na tuto oblast. To by byly tady celkově mé otázky a zásadně bych rád poznamenal, že já jsem vždycky říkal a myslím si, že dostan, docílíme-li dohody, eh, která pozitivně ovlivní náš obchod, pak to bude dobré. Ale neměli bychom teď pod tlakem stávající administrativy, která zůstane ve funkci jenom několik měsíců, se prostě nechat tlačit do situace, aby hlavně to bylo uzavřeno. To by jistě nesplnilo cíl, zejména v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, zejména v oblasti vývozu potravin, eh, kde ty věci v minulém roce docela dobře probíhaly. V minulém roce se vývoz potravin směrem do USA zřetelně zvýšil což znamená, že obchodní přebytek, který máme celá léta, se zvýšil. A není tomu tak, že bychom v současné době v obchodě eh, se Severní Amerikou byli eh, ti, kteří prohrávají. Naopak získáváme teď na tom. A to by šlo ještě zlepšit. A přispěli k tomu, že to bude zlepšeno, bychom to měli pokračovat aby se z toho potom nakonec nevyvinula negativní situace, čili nenechme se ovlivnit časovým tlakem a současnou situací v USA. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a nyní pan Balas. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji komisi a děkuji panu zpravodaji za informace. Já bych rád nejprve vyslovil souhlas se zpravodajem týkající se zejména té skutečnosti všechny otázky TTIP. Tady musíme vědět, zda tato dohoda souvisí s, naš, s našimi zájmy či nikoliv. To znamená, situace dnes výměny z USA není vůbec katastrofická z globálního pohledu. Je třeba tedy vědět, zda tato dohoda zlepší či nikoliv stávající situaci. Uh, Mám specifickou otázku na komisi týkající se jedné věci, která tady zezněla, eh, co se týče mm, studií dopadu. Rád bych věděl, jaký byl cíl této studie dopadu. Eh, orientuje se na celý soubor eh, témat vyjednávání, anebo to má být dopad, který bude spíše omezen na omezené téma, čili na kritéria týkající se dataku této studie dopadu. Rád bych věděl, e, jaký byl přesný harmonogram a především chci vědět, kdo to bude dělat. Ehm, dovedu si představit, že to bude komise, již úkol to bude. Počítá komise či nikoli s tou skutečností související s experty? kteří mohou mít různá stanoviska a různé náhledy a zda se bude počítat s nějakou syntezí, aby to nebyli pouze lidé, kteří byli již zapsáni a účastní se diskuse. Eh, bylo by dobré, abychom měli vnější i protichudnou studii, protože abychom my si mohli udělat co nejširší a nejlepší přehled. Děkuji mnohokrát a nyní paní Millerová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za rozpravu. Víte, že v Německu vzniklo široké občanské hnutí proti TTIPu a čím dál, tím více narůstá každým dnem. A pro mě z toho vyplývá také otázka, stejně jako pana, Dorf, pro pana Dorfmana v oblasti bezpečnosti potravin, a totiž jak se bude zacházet s geneticky modifikovanými organismy, co se stane s těmi růstovými hormony a jak bude zajištěno, aby dovozy potravin z USA skutečně odpovídaly našim evropským standardům. Minulý týden na plenárním zasedání jsme eh, hlasovali o nové legislativě, která se týká veterinárních léčivých přípravků. Jak to vypadá v USA s používáním antibiotik? politik v chovu zvířat a mohl by z toho vyplynout nějaký další tlak na naše evropské chovatele, a pro mne je také velmi důležitá další věc. Existuje strategický dokument o udržitelném rozvoji a ilegálním kácení dřeva, že má být potíráno, jak tedy hodnotí komise dopady na evropské lesnictví momentálně, aktuálně. A další, co je pro mne velmi důležité, je toto má komise ten názor, že v rámci současného stavu vyjednávání Nedojde tedy na dodatečný nátlak na evropské chovatele zvířat právě tím, že tady budou rozdílné standardy eh, v oblasti ochrany zvířat? Děkuji. Děkuji. Pan Stars. Děkuji, voorzitter. Um... Děkuji, pane předsedo. Byl jsem předkladatelem stanoviska, které se týkalo usnesení o TTIPu, které jsme přijali minulý rok v červenci a vzpomínám si na tehdejší diskuse. My jsme tehdy vycházeli z projevu paní Malmströmové z prosince 2015, kde zcela jasně řekla, a to opakovaně, že Evropa a USA mají v mnoha oblastech různá pravidla, ale tam, kde ty eh, rozdíly jsou velké, tam, kde je velký i kvalitativní rozdíl, že právě tam bychom měli dokázat se domluvit na nějakém kompromisu. Ale co uděláme s netarifními překážkami, to jsou naše zákony, to jsou věci, které jsme zde v parlamentu demokraticky rozhodli, bojovali jsme za ně, vyjednávali jsme s radou ministrů. To jsou věci, které vznikly velice demokratickým způsobem. A komise nám nyní v každé debatě opakuje, že pokud hovoří s Američany s netarifními překážkami, tak rozhodně nechce snižovat standardy, ale realita, milé kolegyně, milí kolegyně a také milí zástupce komise, je taková, že již nyní dochází k tomu, že v některých oblastech standardy již sníženy byly. Připomínám naše rozpravu zde o patogenech v mase či na naše rozpravu o klonování. Pan Líze zcela jasně tehdy řekl, že vlivem TTIPu jsou návrhy komise mnohem slabší než její původní záměr a než to, co my jsme si přáli. Nebo když pomyslíme na naše předpisy, které se týkají čistoty benzínu a také better regulation, lepší právní předpisy, to jsou vše věci, které již vznikly pod vlivem TTIPu a my takto naše standardy nezvyšujeme, naopak snižujeme. V našem usnesení v července 2015 parlament proto zcela jasně řekl, že si nepřejeme, aby komise jednala o určitých věcech, například služby v oblasti veřejného zdraví, geneticky modifikované organismy, hormony v chovu zvířat, klonování a REACH. Ale nejenom REACH, ale také provádění REACHe. A zástupce komise o tom právě hovořil. Dokážu si představit, že jako výsledek vyjednávání se sice pro REACH nic nezmění, ale jde o implementaci REACHe, o jeho prosazování. Tady lidé vyjednávají v Helsinkách ohledně prosazování a já se ptám, může nám komise skutečně něco zaručit? Víme, že se o tom jedná. Existují informace, které jaksi pronikají, takže já se ptám, může nám něco komise říci o implementaci REACHe? Vyjednává se o tom a pokud ano, co můžeme očekávat? A poslední poznámka, velký spor v parlamentu se vedl kolem ISDS, tedy o řešení sporů mezi státy a investory. Víme, že momentálně to bylo již přizpůsobeno, nyní se hovoří o ICS, paní Malmströmová to navrhla, nyní to tedy je na stole. Uh, vyjednává se s Američany. Já bych se rád zeptal, jak tedy vypadá aktuální stav věcí, jakým způsobem přijali Američané tento návrh. Je možné s nimi o tom hovořit? Otázka je samozřejmě nyní stále ještě, jak to vlastně vypadá. Pro mou frakci je jasné, že je to v podstatě taková kosmetická úprava ISDS. Stále se jedná o dodatečná práva pro zahraniční investory. Zahraniční investoři budou mít víc práv než naši vlastní domácí investory. Sorry, a já se ptám, chce něco takového parlament a odpovídám ne. Děkuji. Děkuji, pan Balco elnök úr köszönöm a szót nyilván ennek a napirendnek nem az a célja hogy elmondjam az Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě vidím také, že cílem tohoto bodu není, abych vám teď říkal, proč já považuji za nevýhodné uzavřít tuto dohodu. Eh, můžeme si také zvažit, jak ctižádosti ví pan prezident Obama bude při volební kampani. A on také říká, že tato dohoda má být uzavřena a USA firmy, biotechnologické firmy USA měly z toho mít výhody dvě otázky. Na jedné straně eh, otázka související eh, se urovnáváním a řešením sporů. Návrh, v němž ISDS by byl naprosto odmítnut, nebylo akceptováno v Evropském parlamentu a potom na základě jiného návrhu s nejrůznějšími prvky eh, v ISD se pracovalo a já chci vědět, jak to teď vypadá. Za druhé, dva, v roce 2014 eh, jednotlivé národní parlamenty položili otázku. 20 parlamentů se ptalo komise a sice jednalo se o to, zda členské státy budou muset ratifikovat tuto smlouvu, aby mohla vstoupit v platnost či nikoliv. Lisabonská smlouva předpokládá či stanoví, že Evropská unie má jednu právní právní subjektivitu, to znamená, že by národní parlamenty to nemusely ratifikovat. A nebo tady existuje přání, aby to ratifikovaly i jednotlivé národní parlamenty. Komise tenkrát řekla, že tato otázka nebyla definitivně vyřešena. Takže první otázka, jak to vypadá s ISDS a za druhé zda národní parlamenty musí ratifikovat či nikoliv. A teď se obracím na zástupce Evropské komise. Já jsem nezávislý zástupce Evropského parlamentu a ještě Nikdy jsem nedostal odpověď na mé otázky z strany Evropské komise. Doufám, že teď se to zlepší. Děkuji. Děkuji, pan Peterle. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Komisie za... Eh, děkuji, eh, děkuji zástupci komise za Eh, zprávu o stavu vyjednávání, eh, která zahrnuje řadu nových prvků. A i my máme usnesení, které obsahuje různé věci, které zde byly zakomponovány, což vítám. Ale Evropští občané podle mě pořád mají dojem, že to je asymetrický model vztahu. A tady je třeba v tomto ohledu ještě hodně dělat osvětu, aby eh, tento dojem nebyl. Tedy je třeba pracovat na důvodech, proč ten dojem existuje na nejvyšší politické úrovni jsme dostali ujištění, že se nesníží normy, ale k tomu potřebujeme mít právní základ, abychom zabránili snižování norem. Toto platí pro většinu otázek, které v minulém roce Eh, jsme mohli vidět na vlastní oči, když jsme eh, navštívili Spojené státy, tak jsme dospěli k závěru, že naše názory v řadě oblastí se extrémně liší a že jsme eh, citliví na jiné věci. To se týká modifikovaných, geneticky modifikovaných organismů, chemikálií, klonování. Na jedné straně zde máme Spojené státy americké, což je velice solidní subjekt, ale my v Evropské unii jsme složeni z, hodně, z řady členských států a většina těchto států má velké výhrady vůči americkému chápání klonování geneticky modifikovaných organismů a, a my to pořád podceňujeme. Moje otázka zní, pokud tedy jsem dobře pochopil, americký návrh je eh, environmentální pravidla by měla také podléhat tomu mechanismu řešení sporů ISDS a já se ptám, jaké kroky přijala evropská strana, to znamená vstřícné vůči američanům a jakým způsobem komise chce chránit eh, životní prostředí, v případě možných sporů. Máme takzvanou regulační autonomii. Já bych chtěl vědět, jak i přes, ty, přes ten nový mechanismus ISDS můžeme ochránit naši autonomii. Jak budeme schopni zvyšovat normy do budoucna? Rád bych věděl, jak eh, E, vezmete do úvahy tuto otázku životního prostředí, která je tak citlivá pro členské státy? Děkuji. Děkuji. Pan Poc. Do. Já e, hodně pozorně, e, protože jsem s kolegou Stáje jsem spolupracoval na té pozici výboru životního prostředí, hodně pozorně sleduju vývoj těch vyjednávání a, a včetně pravidelných náštěv ne kryptické místnosti tady v Evropském parlamentu a studia těch materiálů, kterých moc nechápu, proč jsou eh, tak strašně tajné a strašně důvěrné. Eh, aniž bych eh, ventiloval to, co si tam člověk čte, tak si nemohu pomoct a musím konstatovat, že to, co tady kolega ehm, Petrle řekl, <laughs> no tak prostě to, co zatím je vidět, svědčí o tom, že ten vztah a to vyjednávání prostě je asymetrické. Evropská unie nabízí, Evropská unie definuje nějaké pozice, kde může nebo nemůže ustupovat a podobně a americká strana si stojí na svém. To prostě neříkám nic tajného. To, to tak je, to, to se dá vyčíst. Z toho, co je dostupné, tohle to prostě čteme, to jednání je asymetrické dosavadní výsledek je asymetrický tečka. takže jako těžko můžeme přesvědčovat evropskou veřejnost o tom že to tak není když to, eh, když to tak je. Eh, můžeme si myslím taky bez toho abychom vyzradili cokoliv tajného říct že prostě v některých oblastech dneska není možný pokrok a to by mě zajímalo jestli komise přizná že prostě v některých oblastech jednání není možný pokrok bez toho aby se změnily nějaké evropské předpisy. to, to přece taky je úplně jasná věc a jestli jestli to bude změna e, e, legislativy, no to já si nemyslím, ale já mám daleko větší strach z toho, aby náhodou komise nepřikročila e, k nějaký změně prováděcí legislativy, protože komitologie ten proces jde zcela mimo naší demokratickou kontrolu a já se někdy děsím toho, jak Evropská komise v poslední době zase autorizuje pesticidy, které dávno autorizovat neměla, jak Evropská komise zvedá povolené hladiny reziduí v potravinách, to děláte prostě, to komise dělá, na to já můžu doložit desítky příkladů, to není zas tak velký problém, ať už je to glyfosát, ať už je to prostě cokoliv. A možná, že by, kdybychom udělali hodně pečlivou analýzu, tak bychom zjistili, že ta bota prostě nás tlačí tam, kde, eh, tam, kde potřebujeme ty věci přizpůsobit těm americkým standardům, ale to, to nechci prostě tady jako, jako implikovat. Nicméně eh, tohle to mě skutečně, skutečně děsí a budeme to velmi, velmi pečlivě sledovat. Druhý moment, který mě taky eh, jako děsí a ten prostě eh, je jedním z poznatků z návštěvy, protože jsme měli možnost jednat eh, v kongresu o těch věcech s kolegy, kteří tady už mluvili a na tom se taky nic nezměnilo není americká strana schopná garantovat závaznost výsledků jednání TTIP pro subfederální úroveň Tečka. To, co si prostě americké státy e, e, vytvoří u sebe uvnitř sami jako legislativu, do toho federální vláda americká nemá co ingerovat. A americká strana to říkala už, když jsme byli ve Washingtonu, že prostě oni neumí garantovat to, že TTIP bude pro subfederální úroveň závazné. No to je, to je přece problém, který pokud nebude vyřešen, tak já nevím, jestli vůbec má smysl se o TTIP bavit. K čemu je TTIP, když ty členské státy americké unie ho prostě nebudou, nebudou respektovat. A abych nebyl jenom negativní, tak já musím poděkovat komisi a pochválit jí za to, že v posledku konečně začala aspoň v některých věcech odolávat tomu strašlivému tlaku amerického biznisu, ať už je to MCM e nebo americká obchodní komora nebo další, speciálně v oblasti endokrinních disruptorů, které eh, zjevně a jednoznačně jednoznačně byly prostě pozastaveny odloženy jenom kvůli tomu že tam prostě byl tenhle ten obrovský obchodní tlak a komise teď v posledku tomuhle tomu tlaku skutečně odolává vidím to pozoruju to a v těch legislativních věcech e, začíná hrát tu kartu tak jak by měla takže končím pozitivně v tom že tohle to je dobrá věc nicméně ty dvě první výhrady ty tady prostě jsou ten vztah skutečně je asymetrický a bohužel jsme nedokázali a podle mě nedokážeme hned tak vyřešit ten problém aby, federální vláda americká uměla nějak zavázat svoje země k tomu aby respektovaly to na čem se americká vláda s evropou dohodne. děkuji. Thank you very much, Ms. Gerling. Děkuji, paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěla eh, spíše přednést takové prohlášení do určité míry a to je, že já skutečně stojím o to, abychom se dohodli na smlouvě TTIP. Já si myslím, že obchod se Spojenými státy je životně důležitý pro ekonomickou budoucnost Evropy. A je to pro mě velice podstatné, tedy pro mě, britskou poslankyni, která, eh, kterou čeká britské referendum. A jedno z hlavních témat eh, je právě přístup k exportním trhům a já proto bych velice ráda, abychom se co nejrychleji dobře dohodli. A e, zároveň e, tedy e, musím tedy pronést to prohlášení, ale, že nebudu nic blokovat, ale teď se dostáváme k bodu, kdy bychom potřebovali určité podrobnosti právě o tom, jak přesně v těch oblastech, jak jsme slyšeli od kolegů, které jsou v kompetenci našeho výboru, tak abychom eh, se dohodli na něčem, co bude kompatibilní. Pořád slyšíme, já nemám důvod tomu nevěřit, eh, že zajistíte, že nedojde ke snižování našich norem. A teď se ale blížíme rychle k bodu, kdy potřebujeme, možná při příští prezentaci komisi, potřebujeme přesné vysvětlení toho, jak bude vypadat mechanismus právě proto, aby zde existovala ta ekvivalence dodržování norem. Ano, já nemám problém s tím, já věřím, že to je váš úmysl, ale jak to budete realizovat a e, protože já si myslím, že to bude těžké. A co, když to nestane? A zde tedy eh, parlament, mm, mm, parlamentu to leží na srdci a s některými názory, které zazněly, vlastně třeba nesouhlasím, ale je třeba to vzít velice vážně. A mm, protože ve finále i parlament k tomu řekne své slovo a musíme mít možnost tedy se vyjadřovat. A komise tedy musí nám předložit detailně, jak bude vypadat tento mechanismus. Děkuji. Děkuji, paní Jatermaky. Tiedoista. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. Děkuji, já bych řekla, že já potřebuji více informací a vůbec poté snad budu schopna eh, stávající situaci nějak vyhodnotit. Nejsem z to teď říci, zda je to dobrá věc nebo ne. Hovořil jste o regulaci a že v této věci došlo k velkému pokroku. No, eh, regulace. To znamená, že eh, Eh, ty normy lze tedy revidovat směrem dolů i nahoru, na obou stranách. A já se ptám, v jakých oblastech eh, ty normy naopak budou zvýšeny. Můžete to upřesnit? A především, jak je to s potravinami? Bezpečností potravin, antibiotika a co ochrana spotřebitele? Mně nestačí jenom to tady, eh, že mi řeknete, no dobře, mm, je možné je zrevidovat, eh, změnit směrem nahoru nebo dolů, ale je třeba vědět přesně, jak. Chtěla bych vědět proto konkrétně, jak je to s bezpečností potravin, s ochranou spotřebitele. Kde eh, došlo k pokroku a jak? A potom, vyjednávali jste o tarifech nebo ne? Jak to proběhlo v této oblasti? Co se stalo? Třetí otázka. V jakých oblastech nedošlo vůbec k žádnému pokroku? A které otázky zatím ještě eh, vůbec nebyly řešeny, protože tam existují příliš velké názorové rozdíly. Další otázka, také významná. Zdali americké státy také tedy jaksi eh, se zapojují. Víte přece, že je třeba vzít do úvahy i veřejné mínění v Americe. A opakuji, eh, jak i říkám u jiných bodů, je to federace. A eh, tedy třeba vědět, zdali to, co dělá tedy federální vláda, administrativa, zdali to bude závazné pro jednotlivé státy. Jinými slovy. Je to závazné nebo ne? Takže to jsou moje otázky. Děkuji. Thank you very much, Miss Gardini. Děkuji, paní Gardini. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tuto příležitost a připomenout, eh, a jak jsme tady slyšeli dnes, eh, u tohoto tématu eh, v parlamentu v podstatě to je téma, které jde napříč politickými spektry, které zde jsou, a takže to nelze opomenout. A třeba to jsme zažili v minulém eh, funkčním období, kdy jsme zablokovali novel food eh, kvůli tomu, že zde nebyla dohoda o klonování. Takže vidíte, že to je pro nás pro všechny důležité téma. A eh, v minulém funkčním období, když jsme se sešli s panem, Kapo, s panem Berserem, tak jsme to zdůraznili. Ale hlavně, co nás deklidňuje, jsou téma témata relevantní pro náš výbor, zdraví lidí, zvířat, životní prostředí, informace spotřebitelům. A je zřejmé, a také to i jsme slyšeli od kolegyně Gerling, pro Evropskou unii by bylo zajímavé uzavřít tuto obchodní dohodu, ale zároveň platí, že kvalita dohody je v tomto zásadní. A tudíž americký přístup je odlišný od evropského. Třeba princip obezřetnosti, který aplikujeme v Evropě, nebo eh, typologie kontrol, které provádíme zde, protože Evropa má strategii eh, máme integrovanou eh, kontrolu celého řetězce, třeba dodávky potravin a potom zde máme 82 látek pesticidů, které jsou zakázány v Evropě a které naopak ve Spojených státech třeba jsou povoleny. OGM, no, eh, GMO, hormony, Eh, to jsme tady slyšeli, američané používají eh, při chovu eh, hormony, antibiotika. Přece víme, jak toto téma je citlivé. A já tedy z toho, já vidím toto, že 70% antibiotik, které používají, tak používají tedy v chovu zvířat. Tudíž během eh, tedy eh, eh, růstu zvířete, tak používají prece preventivně a pouze 10% jako léčebné prostředky a 20% pro léčbu osob používají. Takže to je používání antibiotik v Americe. To jsou čísla, která v Evropě jsou úplně jiná, protože u nás používání tedy těch, těch 70%, ze kterých se používají antibiotika v Spojených státech, to u nás je již za, zaužívané. Ne nemluvě o chlor, který se používají pro omývání tedy hm, kuřat poražených kuřat, takže u nás je to pouze možné používat pouze eh, vodu, eh, pitnou vodu, když to v, v Itálii vůbec ne, protože hned se eh, dají ta poražená kuřata do lednice. Takže my máme i metodiku, která je ještě lepší klonování, to jsme již slyšeli, eh, potom geografické označování, eh, to neuznávají, američané neuznávají eh, znač, obchodní značky a tak dále, toto označování. A závěrem se ptám tedy komise, zdali lze hm, používat hm, takovou to metodiku, která, kterou jsme si přáli my zde, to znamená společné přístupy vzájemné uznávání tam, kde existují podobné normy, standardy, anebo možná namísto toho omezit tu spolupráci eh, tam, kde se normy eh, vzdalují příliš, tak pouze tedy výměna informací, anebo směřovat k harmonizaci, ale směrem nahoru, ke zvyšování norem. A mně se ale nezdá, že právě toto zrovna je ten přístup, eh, který se zde použil třeba v potravinách, potravinářství, eh, fitosanitární látky a tato kapitola, tato ukazuje, pokud se nemýlím, takže se plánují eh, specifické normy, na kterých se obě strany dohodnou. Takže možná bychom mohli eh, jít cestou uznávání ekvivalence, vzájemné uznávání a potom akceptovat mm, ty mm, mm, regulace, pokud jsou společné. Takže zde i mně leží na srdci eh, to množství těch sporů, eh, kontroverzních témat a já chci, aby eh, komise pochopila, že celá tato materie mm, nás velice zajímá. Děkuji, paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. V druhém kole vyjednávání, které se věnovalo reglementační regulační spolupráce, zdá se, že bylo možné dosáhnout určité konvergence. Nejprve bych tedy ráda věděla, zda nám můžete jmenovat výhody, kde se obě strany dohodly. Evropská unie je jistá, že si zachová výlučnost vyjednávání v oblasti GMO, čili geneticky eh, modifikovaných organismů, ale ráda bych vyzdvihla, že nejdůležitější rozpor, který existuje mezi USA a EU v oblasti vysledovalnosti, eh, protože vysledovatelnost či vystopovatelnost eh, se neaplikuje v USA na, eh, ur, na na zvířata, eh, které eh, nedosáhly věku 18 měsíců. Dále tady máme požadavky týkající se ochranu zvířat, které se velice liší od USA. Eh, podmínky USA se naprosto liší komise e, má v úmyslu upřesnit e, tyto podmínky a nebo je rozšířit? To je moja první otázka. Další oblast, kde jsou e, postoje protichudné, hodnocení rizik, především pro chemické výrobky například. V USA se hovoří o rozumném činné a přijatelném riziku, ale mělo by se více zkoumat, měly by se více zkoumat substance a zejména omezení zákazu, což eh, znamená další rozdíly. V Evropské unii byl eh, zvolen ten preventivní přístup v řízení rizik a moje následující otázka tedy zní, eh, výsledky v oblasti regulační spolupráce. Počítáte jejich dosažení právě v oblasti řízení rizik, pakliže ano, na základě jaké formy analýzy. Thank you, Emma. Děkuji mnohokrát. Paní Švíca. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja pozorno pratim ovu temu već e, nekoliko... Děkuji. E, pane předsedo, já na toto téma sleduji již několik let, velice mě zajímá. A Rovněž chorvatská veřejnost se o toto téma velice zajímá. Já se často účastním e, rozhovoru u kolatých stolů, kde se občané ptají a já jim musím odpovídat. E, takže já se snažím nalézat odpovědi na tyto otázky. E, a já vím, že jde o posílení trhu mezi oběma stranami a já bych si přála, abychom byli více konkurenceschopní. schopní co se týká například zemí z Dálného východu. E, podporuji sice tento úmysl, ale výsledky mě zatím neuspokojí. Já jsem také navštívila tento, tuto kryptogenní místnost v Evropském parlamentu, ale je nesmírně obtížné, e, jak si najít jasnost či projít všechny tyto dokumenty e, v omezené době. Možná, že ta důvěrnost je tady právě díky netransparentnosti a občané spíše se přiklánějí k odmítání této dohody. Usnesení parlamentu Mm, sice leco objasnilo, máme tady některé věci neobjasněné, čili chci se zeptat na následující věc. Budeme potřebovat legální základ týkající se eh, implementování určitých částí dohody. To znamená, budeme muset eh, změnit regulační rámec. My doufáme, že evropské standardy nebudou v žádném případě podkopány, alespoň v to doufáme. Ale zůstávají ty otázky, a to je otázka na zástupce komise. Budeme potřebovat ratifikaci jednotlivými národními parlamenty. To ještě nebylo eh, definitivně eh, vyjasněno. Druhá záležitost se týká nástrojů USDS. ale já nejsem si zcela jistá, že by tady došlo také k nějakému definitivnímu rozhodnutí či dohodě. A to způsobuje obavy ve veřejnosti, stejně tak jako otázka pesticidů. Já doufám, že zachováme evropské standardy. Tack också till kommissionen för denna möjlighet att utbyta åsikter och information. Ehm, jag till... Děkuji za tyto možnosti na výměnu názoru a já jsem z frakce, která se domnívá, že je dobré mít obchodní dohodu, ale k tomu potřebujeme více informací. Prozatím zde je ve vzduchu řada otázek bez odpovědi. Potřebujeme více informací předtím, než skutečně se budeme moci k tomuto postavit. Chemikálie, bezpečnost potravin, antibiotika, eh, eh, chov zvířat, GMO, welfare, eh, práva pracujících a tak dále. Paní Jatema to řekla jasně, potřebujeme větší podrobnosti, konkrétnosti než vůbec budeme moci vyjádřit postoj. Protože nestačí jenom, že nám tady říkáte, že vše jde dobrým směrem. Třeba v oblasti zemědělství nyní, kde eh, se eh, čím dál více tam používají antibiotika jako prevence, no Mm, to, je, to má dopady na veřejné zdraví, životní prostředí, to je něco, co, s čím se potýkáme každý den a třeba evropská politika chemikálí musí být zlepšena, posílena mm, pro životní prostředí i pro lidi. Obecně to, o to nám jde v Evropě, ale vypadá to, že američané jdou opačným směrem. Eh, a my musíme dostatečně obhajovat naše normy, normy veřejného zdraví a životního prostředí. Proto potřebujeme více faktografických informací mm, eh, v oblastech, které spadají do kompetence našeho výboru a komise musí do budoucna k tomuto nám sdělovat více informací, ale každopádně dnes vám děkuji. Děkuji paní Evi. Sí, grazie. Ano, děkuji. Já bych chtěla využít tuto příležitost a po- požádat eh, nebo zeptat se komise na několik věcí. Za prvé, jenom mám takové konstatování. Tato smlouva tam eh, o, dnes eh, se o ní hovoří příliš málo. Například v Itálii téměř nulová diskuze na toto téma. Je třeba na to upozorňovat občany, přece ti jsou v první linii, kterých se to bude týkat, tato smlouva. Je to smlouva, která podle hodnocení dopadu, které máme k dispozici, které jsme si mohli přečíst, tak vidí eh, eh, eh, lep, vidí určité scénáře, ale často to zlepšení, ty benefity jsou Mm, eh, ne, mm, nevyvaží to, že třeba dojde ke zhoršení standardů v Evropské unii. A řada kolegů již se vyjádřila k různým bodům, které se především dotýkají život, eh, kompetence našeho výboru. Já mám otázku na Evropskou komisi, která se týká eh, té klauzule řešení sporů. Já bych chtěla se zeptat, jak je to s firmou Monsanto v Kalifornii, a to je taková ta kauza, skandál tam. Oni chtěli eh, glyfozát dát eh, na eh, seznam rakeno, kancerogenních látek, tedy zakázat, to byla taková kauza v Kalifornii, a takže mě by zajímalo, jak to bude s tou klauzulí řešení sporu, to podle mě by mohlo být docela nebezpečné potom, jak ty, protože třeba i v Evropě bychom se mohli dostat do podobných situací. Děkuji. Děkuji a nyní na konci otázek od kolegů dám opět slovo komisi, od které očekáváme hodně odpovědí. Děkuji. Děkuji velkému počtu poslanců, kteří položili otázky konkrétní a velice k Ano, ano, <laughs> takže to eh, eh, je eh, v podstatě pro mě příležitost jako pro úředníka, který mm, vystudoval před 20 lety, to všechno si prostudovat znova a musím říci, že ty všechny připomínky v posledních měsících, které jsme slyšeli od samého začátku vyjednávání, bereme vážně. To, co jste řekli, eh, vězte, že všechno si tady zapisujeme, je nás tady čtyři, jsou tady čtyři kolegy, je nás tady pět z různých oddělení komise, kteří eh, eh, si zapisují vaše ty otázky, komentáře a my je zpracujeme a budeme se jim věnovat a určitě tam bude nějaký follow-up. Pan, a především pan Balčo, tak na něj se obracím. On chtěl odpověď na jeho otázku, takže já se pokusím ale eh, dát odpověď vám všem. Pan Dorfman se ptal na otázku vztahu se, spojenými, eh, se volbami ve Spojených státech. Samozřejmě, to je spíše pro americkou stranu, aby si to eh, nějak zařídili, zvládli, ale je pravda, že eh, nyní ti prominentní kandidáti, pan Trump a paní Hillary Clinton za demokraty, tak Eh, se eh, jasně vyjadřovali k obchodní politice, především eh, i v souvislosti k té transpacifické, transpacifické smlouvy, kterou právě uzavřeli, ale mm, takže mm, z toho dedukujeme, že to jsou témata, kterým je třeba se věnovat, ale tato stávající administrativa, tak ta se angažuje v tomto projektu a Uvidíme, zda se podaří to uzavřít v tomto roce. Jak jsem říkal, alespoň oni se o to budou snažit, tak to veřejně deklarovali. Já se pamatuju, pan Dorfman v minulém roce mě vysvětloval, že mm, se maximálně snaží, pokud jde o REACH v Rakousku a že je nespokojen s dlouhodobými, s těmi dlouhými procedurami agentury AFIS v Washingtonu a já říkám, že to je velice legitimní stížnost. Řada z vás si stěžovala na dlouhé byrokratické procedury v oblasti eh, ovoce zeleniny a eh, naši vyjednavači často připomínají američanům, že Mm, ty procedury tam jsou delší, než třeba je řízení pro získání licence v EU, která se týká GMO. A Američanům to trvá strašně dlouho schválit eh, látky i GMO a my jsme eh, schopni tedy, eh, pardon, američané nás kritizují často, že u nás tedy eh, odsouhlasit GMO trvá dlouho, ale my jsme schopni jim to vyvrátit a říci, že jim trvá ještě déle, tedy schválit ta, to ovoce zeleniny, například teď i ve světle ruské krize, kdy došlo ke embargu a tam zatím nevidíme žádný výsledek. Mm, tato vyjednávání jsou velice komplikovaná. Ano, mm, e, vy tady říkáte, že toto vyjednávání nemůže vyústit k tomu, že snížíme naše normy, to je jasné, ale také máme povinnosti vůči vlastním producentům, aby měli férový přístup na zahraniční trhy a o to jde v tomto vyjednávání. Obecně řečeno. Řada z vás položila stejnou otázku. Míra ochrany. Nebudeme snižovat míru ochrany eh, v rámci TTIP. A míra ochrany eh, to je něco, co stanovují regulační orgány a ne vyjednavači TTIP. My pouze budeme usnadňovat mechanismy regulační spolupráce, tedy mezi příslušnými regulačními orgány na obou stranách Atlantiku, které jsou zcela suverénní. To i vyplývá z textu TTIP. To je pozice jak americká, tak evropská. Regulační orgány zůstanou autonomní a suverénní. Eh, a suverně budou uplatňovat své právo stanovat eh, míru ochrany s tím, že eh, to musí vždycky odsouhlasit příslušný parlament, včetně našeho, mm, bez Eh, eh, protože mezi členskými státy máme jednotný trh, eh, ale ten jednotný trh tady nebudujeme se spojenými státy, to je velice odlišné. Tady nám jde o spolupráci, abychom, abychom eliminovali ty zbytečné bariéry a netarifní bariéry, duplikace, zbytečné duplikace, což má dopady pro lidi, pro Evropu a znamená to, že naše zboží a služby jsou méně konkurenceschopné kvůli bariérám. A netarifní bariéry, e, v podstatě to je vyjádření naší demokratické volby, která asi možná v Evropě byla jiná než ve Spojených státech. Máte zde řadu oblastí, e, které spadají do kompetence vašeho výboru, řada z vás to zmínila, kde máme odlišné přístupy a my jsme to i řekli při vyjednávání. My jsme řekli, že máme základní legislativu GMO, o které se jednat nebude. My jsme vyjasnili, že my eh, nebudeme dovážet eh, hovězí ošetřené hormony nebo eh, zvířata, mm, nebo maso tedy ze zvířat, která dostávala růstové hormony. Ne. My jsme i velké části tohoto vyjednávání zveřejnili a za to si zodpovídáme. Ano, v tom textu uvidíte, ten text, který je vám všem k dispozici, tak uvidíte, že všechny, eh, a všechny tyto návrhy jsou k dispozici v čítárně, eh, včetně té konsolidované formy, která zahrnuje i ty americké návrhy, postoje. A naše návrhy jsou na webu, na netu, Ti, kteří říkají, že to je utajené vyjednávání, no tak eh, eh, to jak se překrucování pravdy, protože my mm, již měsíce ty naše návrhy zveřejňujeme na webu a zvolení zástupci, poslanci mohou dokonce vidět eh, konsolidované návrhy, tedy včetně těch amerických, v čítárně. A tyto čítárny jsou nyní k dispozici od Vánoc k dispozici i v členských státech. do posud 23 států, myslím čtyři ještě to neudělali, ale 23 eh, států eh, založili vlastní národní čítárny, kde jsou tyto konsolidované texty k dispozici pro poslance, národní poslance. Takže to není k dispozici pouze vám v Evropském parlamentu, ale i vašim kolegům v národních parlamentech, kteří mají přístup ke konsolidovaným textům. A e, potom e, samozřejmě můžete e, se na nás obracet, pokud tam jsou určité pasáže, které jaksi zneklidňují vás na vaši stranu. Teď bych prošel některé ty poznámky, které jsem slyšel od řady poslanců a pokusím se odpovědět co nejkomplexněji. A teď k otázce pana Balaše. Balase, to znamená hodnocení dopadu. E, takže to dělá externí konzultační firma, to, to bude nezávislá zpráva a e, tato firma e, může zcela svobodně získávat informace o různých kapitolách a tato studie bude kvantitativní i kvalitativní. Takže cílem této zprávy, která obsahuje několik stovek stránek, je právě kvalitativně i kvantitativně vyhodnotit dopad této dohody, jakmile bude aplikována, jakmile bude účinná a tato studie se také zabývá konkrétními sektory, jako například Eh, námořní eh, právo, námořní sektor nebo práva obchodních společností. Jsou to různé otázky, eh, které jsou důležité pro hodnocení dopadu. Tady je rozdíl mezi hodnocením dopadu jako takovým, ten je spíše kvantitativní, a zde jde o udržitelnost. Tady jde o hodnocení dopadu na udržitelnost, takže to je mě mm, především se zdůrazňuje ten aspekt kvalitativní této dohody. A samozřejmě my jakožto komise, tak my eh, se budeme, my eh, chceme vám nabídnout eh, nejlepší dohodu, kvalitativně nejlepší dohodu ze všech těch, které jsme kdy vyjednávali. Tady nejde pouze o to otevřít trhy, ale tato dohoda by měla být způsobem, jak prosazovat určité hodnoty, i přes ty různé roz, velké rozdíly mezi námi a Spojenými státy. Rozdíly mezi námi a Spojenými státy jsou ale <clears throat> daleko menší, když to potom porovnáme s jinými partnery jako Brazílie, Čína, Indie nebo Ruská federace. A ještě bych chtěl zmínit eh, k otázce paní Millerové eh, to eh, nezákonná těžba dřeva. Ano, v tom textu, který jsme předložili americké straně v prosinci, tak tam tam máme závazky, které se týkají eh, udržitelného lesnictví, včetně závazku bojovat proti nezákonnému, nezákonné těžbě a eh, tedy udržitelné hospodaření s lesy, a potom je tam ustanovení, které se týkají třetích stran. Takže my se snažíme v TTIP eh, dělat nové věci, pokud samozřejmě existují se Spojenými státy společné cíle. Teď na pana stát. Eh, heb geprobeerd om, aan te, eh, om, een, om het onderscheid aan te geven tussen. No, už jsem se pokoušel vysvětlit ten rozdíl mezi netarifními překážkami, které jsou eh, projevem různých politických názorů a mm, protože tady existují rozdíly, budeme s těmi rozdíly žít i nadále. Eh, tato dohoda nemá za cíl eh, oslabit určité hodnoty, které bojoval tento parlament a které hájí také rada, což potom parlament s radou společně stanovili během těch let. Eh, všech na rozhodnutí, která činíme, týkající se provádění této smlouvy, týkající se ekvivalentnosti, předkládáme parlamentu, aby dal souhlas. Tady se nejedná o čistě technokratický proces bez demokratické kontroly. V záležitosti rýče je jistě důležité a správné konstatovat, že tady existuje veliký rozdíl, poměrně velký rozdíl v přístupu Evropy a USA. A ještě další komentář. Pan Stars se zeptal na to, stejně tak jako někteří další z vás, kde stojíme Eh, co se týče vyjednávání, eh, tam, kde o tom existovaly dlouhé diskuse v parlamentu a rovněž i ve veřejnosti, mm, to je kontroverzní bod eh, diskusí o TTIPu. Po dlouhých konzultacích, které zahrnuly aktéry, subjekty občanské společnosti, jsme tady vedli dlouhou diskusi, jakož i velkou diskusi s členskými státy. Rád bych připomněl, že členské státy eh, se zaobírají touto dohodou a předeslal a, a počítají s novou platformou pro ISDS, já si myslím, že to neznamená dále rozvíjet ten původní přístup ISDS, ale že se jedná o jeho změnu, kdy jsme se skutečně pokusili zohlednit a zavést eh, justiciální pohled na tuto záležitost, čili právní pohled na řešení sporu. A během, to je v kapitole eh, tohoto tohoto postupu řešení sporu. Čili zavádí se právní úroveň či justiciální úroveň. E, to znamená, že není možné, aby se tady volně stanovovaly e, ti, kdo budou řešit spory, to bude řešit svrchovaná vláda vždy. A... Je bude tady možnost pro odvolání, co se týče veřejných slyšení. A tady bude eh, explicitní přístup a to je podle nás správná reakce na nalezení vyváženosti mezi těmito nástroji a eh, také zohlednění eh, přísného náhledu veřejnosti, která o tom diskutovala. To je náš návrh a my jsme poslední kolo vyjednávání v únoru s našimi severoamerickými partnery strávili tím, že jsme jim vysvětlovali, proč si myslíme, že toto je ta rovnováha, o kterou Evropě jde. A jistě to není žádné tajemství, když vám eh, řeknu, že jsme řekli, že to je také velice silný postoj Evropského parlamentu týkající se nalezení rovnováhy, co se týče ochrany investic eh, v posledních měsících. A samozřejmě potvrzuji, že všechno toto bude předloženo vám k schválení. Pan Poc se ptal Několik otázek týkající se důvěrnosti tedy. Myslím si, že už jsem odpověděl, co se týče přístupu k textům, ale rovněž se ptal na potenciální asymetrii těchto vyjednávání. Pravdou je, že Amerika je federálním státem ale my jsme také e, vlastně na federální úrovni EU, čili naše kapacita je vyjednávat na stejné úrovni s USA ve dvou ekonomikách, které mají stejnou úroveň vývoje a bude to záležet na naší kapacitě, jak zůstaneme jednotní mezi členskými státy a vámi Evropským parlamentem jako druhou instituci, která bude posuzovat tuto dohodu, abychom přesvědčili eh, proti stranu o vyváženém přístupu. A my se samozřejmě zaměřujeme také na to, jak jednotlivé členské státy přistupují a hledí na toto vyjednávání, čili eh, společný eh, přístup, dodržování vysokých standardů a zohlednění obav našich občanů a snažit se o získání výhod právě v, hospod- v možnosti hospodářského růstu. Eh, my jsme vlastně celou řadu těchto témat již zobrazili v aktech přenesené pravomoci, kde má tento Evropský parlament spolurozhodovací kompetenci. Je, je, jakmile bude uzavřeno jednání o TTIPu, bude to ratifikováno oběma stranami. Eh, Severoamerická administrativa převezme odpovědnost za implementaci dohody na všech úrovních vlády Eh, nemůže to být přeneseno na ISDS, protože to je dohoda, která bude obsahovat závazný mechanismus, jen pakliže nedojde k těmto závazkům pouze na federální úrovni, ovšem to neznamená, že by tady nebyly určité oblasti politiky v současné době, které jsou v kompetenci jednotlivých států v USA. Stejně tak, jako v Evropské unii máme celou řadu oblastí, které, nes, které nespadají do evropské kompetence. A tudíž otázka subfederální úrovně je spíše tak jaké oblasti mohou být vyjednány s USA v oblastech, kde kompetentnost je na té subfederální úrovni. A jak asi budete vědět, toto je specificky důležité pro eh, veřejné zakázky, což je otázka subfederální úrovně. To znamená, Musíme část řešení naleznout, co se týče vyjednávání v zadávání veřejných zakázek na základě hm, závazků, které převezmou jednotlivé členské státy na této subfederální úrovni. A to tež se týká vzájemného uznávání profesní kvalifikace, eh, kde, to často exist, kde se to často provádí v USA na subfederální úrovni. A víte, že i u nás máme různé kompetence v této souvislosti na úrovni jednotlivých států, čili tady je třeba nalézt správnou rovnováhu a rovnováhu v závazcích, které převezme federální úroveň, ale eh, v některých úrovní tam, kde je kompetentní subfederální úroveň, snažit se toto zapojit, abychom dostáhli takového výsledku, který bude zohlednit ve smlouvě. Ale jakmile budou jakmile se stanou právem, jakmile budou legální, budou tady existovat závazky také na té subfederální úrovni. A jak víte, severoamerický systém je poměrně přísný, co se týče aplikace práva. Eh, paní Girling se ptala na výsledky. Nacházíme se v procesu, jak už jsem se o tom zmínil, eh, skutečně strávit velký velký eh, mnoho času eh, na eh, práci na textu do léta. Vy a naše členské státy budou schopné vidět, jaký specifický přístup se snažíme zohlednit v jednotlivých sektorech. A liší se, jak už jste na to upozornili, protože přístup k chemickým produktům se může velice lišit od přístupu pro moto, či pro eh, auta nebo v oblasti inspekcí, v oblasti ochrany rostlin či závodu na výrobu rostlin Eh, ochranných rostlinných produktů, pan Stars, se zmínil o tom, kde máme rozdíly týkající se legitimních politických voleb, včetně těch, eh, ke kterým zaujala stanovisko Evropský parlament. A tam, kde takové rozdíly jsou, budeme pokračovat v tom, že s nimi prostě budeme žít při veškerých rozdílích, které nemají vliv na rů z eh, ne, úrovně bezpečnosti občanů, například týkající se bezpečných přepliv, eh, předpisů v oblasti automobilů. Tady máme naprosto stejný standard, ale bude to znamenat vysoký nárůst nákladů pro uh, podniky, které vyrábějí nové modely automobilů, zejména pro evropské výrobce, protože skutečně toto navýšení bezpečnosti se projeví ve zvýšených nákladech. Máme tady tady oblasti, kde tady jsou zbytečné duplikace v regulace a jiné oblasti. Tady musíme také e, zlepšit lepší informovanost a výměnu informací mezi regulátory a abychom vyřešili otázku, kterou jste mnozí z vás nastolili. Samozřejmě máme například lepší přístup k vědecké tím výsledkům, protože naši vědci spolupracují velice efektivně. Nebo když se podíváme na oblast autorizace při zavádění nových e, lékařských výrobků, e, my, nám se e, podařilo tady v Evropě urychlit ten proces, který jde ve prospěch občanů. Pan Misigany se ptal na tarify. My se domníváme, že toto je oblast, kde jsme se dostali poměrně daleko ve vyjednáváních a už se blížíme k uzavření tohoto tématu. Oblast, kde bylo obtížné dosáhnout pokroku, tady budu s vámi velice, k vám velice upřímný. Samozřejmě, že takové oblasti jsou v těchto vyjednáváních, kde máme před sebou ještě obtížnou práci a to se týká zejména přístupu na trh v této době. To je bitva obchodních vyjednávání, když se podíváte na posledních 50 let, ale zejména nalézání dobré rovnováhy a přístupu v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti otevření trhu pro služby tady bude velice obtížné dosáhnout nějakého pokroku. Budeme potřebovat hodně času, jak na úrovni komise, tak na úrovni USA. na příspěvek paní Donánu týkající se vystupovatelnosti, vysledovatelnosti, máte pravdu, tady jsou rozdíly, eh, ale v mnoha z těchto oblastech se snažíme při vyjednávání TTIP dosáhnout pokroku. Asi to nebude revoluční, bude to spíše evoluční, ale když se podíváte například na várhy, návrhy, které jsme předložili eh, pro, na ochranu zvířat, na, spra, na používání antibiotika v celé řadě oblastí, eh, které souvisí s odpovědností eh, a kompetencemi tohoto výboru, tady se snažíme dosáhnout pokroku v jednání s našimi americkými partnery. Co se týče hodnocení rizik, eh, tady závaznost, čili zásadu, kterou máme, že přenecháme regulátorům, aby rozhodli. To se netýká vyjednavačů obchodu, to musí udělat regulátoři, aby viděli, do jaké míry zavedou mechanismy pro uznávání eh, reciprocity. A to bude obsaženo buď v dohodě, a nebo mimo. Ale každopádně se budeme snažit zavést ty kroky. Co se týče otázky paní Evy, eh, co v oblasti pesticidů. Já tomu rozumím tak, že to je teď na úrovni členských států, co se týče schvalování a povolování. To není na úrovni komise, alespoň v současné době. Doufám tedy, že jsem zareagoval na otázky, eh, které jste položili. Doufám, že jsem nic nevynechal, ale samozřejmě mý kolegové i já eh, jsme naprosto ve vašich rukou a eh, rádi zohledníme jakékoliv vaše pozice či dotazy i na bilaterální úrovni. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji komise za vysvětlení a jsem přesvědčen, že náš výbor bude určitě se této agendě věnovat velice pečlivě. Dostáváme se k bodu 6, což je příprava povolební revize víceletého, měnového, víceletého finančního rámce 2016 až 2020. máme zde návrh komise, takže ten, kdo chce odejít ze sálu, tak prosím klidně, potichu. Yeah, Commission, I think, can discuss outside the room, please. myslím, může vést své rozhovory mimo sál komise. Prosím, děkuji předem, že budete diskutovat své, o svých věcech mimo sál. A hned dám slovo našemu zpravodaji, což je za EPP Francese Gambus. Máte slovo. Přijít, prosím, klidu opouštějte sál. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, pan předseda Juncker ve svém projevu na plénu ve Štrasburku, když prezentoval základní linie eh, fungování komise v že revize tohoto rámce by se mělo využít proto, abychom na orient nasměrovali rozpočet Evropské unie směrem k růstu, tvorbě pracovních míst, konkurenceschopnosti. S touto premisou eh, se vytvořil návrh stanoviska, o kterém budeme teď debatovat a děkuji za přínosy všem stínovým a mm, určitě eh, budeme snažit vylepšit stávající předpis. Jde o to, abychom eh, co tento první návrh textu byl co nejvíce vyvážený. Máme řadu ekologických výzev a to především je nezbytné, abychom finanční rámec uspůsobili v rámci kontextu eh, strategie 2020. Omlouvám se, pane zpravodaj. Outside the room. Kteří chtějí mluvit tak mimo sál. Děkuji, pane předsedo. Já jsem říkal, že zde máme řadu environmentálních výzev a mezi nimi nezbytné je třeba uspůsobit finanční rámec v kontextu strategie 2020, tak abychom splnili cíle, které jsme si stanovili v Paříži na summitu COP21. A nikdo by nepochopil, kdybychom se chovali jinak. Klimatická změna to je reálná hrozba pro celé lidstvo a my jako Evropská unie musíme být vzorem pro zbytek světa, proto abychom mohli Eh, nechat svět lepším stavu, než jsme ho dostali. Je třeba zachovat biodiverzitu a je třeba, eh, abychom eh, nastartovali zároveň růst. Samozřejmě my máme jiné tradice, jinou ekonomiku, ale naše bohatství také je v naší přírodě. A mm, ochrana přírody a ekonomická činnost, to nemusí být neslučitelné nutně. E, máme zde projekty oběhové ekonomiky například, která jde touto koncepcí. Boj proti e, e, změnám klimatu, to musí být v souladu s růstem a je, je to nutné, abychom tak garantovali i určitý stav blahobytu, který dlužíme našim občanům, tedy rovnováha, to je výzva. Program LIFE Eh, jak se, stanov, jak se říká ve stanovisku, tak eh, ten splňuje tyto tři podmínky, které vyjádřil předseda komise, to znamená práce s přidanou hodnotou, ekonomický růst a konkurenceschopnost, která nás dovede k lepší budoucnosti. Life, samozřejmě to je příkladný nástroj. Máme další programy, které lze realizovat, které i e, dávají konkrétní výsledky, jak jsme o tom hovořili zde e, ve výboru, kdy je třeba tedy e, chovat se multidisciplinárně v oblasti vědy, výzkumu, podnikání, ochrana ekosystému, je to třeba propojovat a je třeba bojovat proti této hrozbě. Je to boj, který Mm, musí mít ale i nezbytné zdroje, abychom zachovali rovnováhu ekosystému. Eh, také nesmím zapomenout na eh, návrh stanoviska programu eh, pro růst. Zde, eh, zde naše populace stárne, máme velké demokratické výzvy a na to musíme být připraveni eh, v tomto růstu. A takže na konci roku 2014, začátku roku 2015 a jak vidíme, i Evropa je velice vystavena různým hrozbám pro eh, zdraví lidí. Ebola třeba to bylo, teď Zika a my nevíme, co bude zítra. Musíme zajistit, že revize rámce také zajistí nezbytné zdroje, abychom mohli čelit těmto hrozbám a bojovat proti nim zároveň, jako musíme garantovat i, že budeme mít kvalitní zdravotnictví pro všechny Evropany. Závěrem eh, eh, musím zmínit eh, poslední z bodů ve návrhu stanoviska, který je také důležitý. Krizová léta Hm, my zde máme různé studie, které nám říkají, že zde eh, se zvýšily nerovnosti, ekonomické nerovnosti, ekonomické rozdíly se zvýšily a také vznikly problémy jako podvýživa, špatná výživa především eh, eh, oso, určitých osob jako starších spoluobčanů a jiných kategorií. Takže proto i tento rámec by měl vyčlenit zdroje, počítat se zdroji, které budou nezbytné, abychom bojovali proti špatné výživě, respektive podvýživě. Revize finančního rámce tedy musí být eh, nejenom eh, důležitým eh, mm, způsobem, jak přeorientovat naše zdroje směrem k růstu a konkurenceschopnosti, ale abychom i zlepšili blahobyt lidí. Opakuji, že to je první náčrt, návrh a e, samozřejmě jsem zcela vstřícný návrhům stínových zpravodajů a dalších, abychom vylepšili toto stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much and now... Děkuji mnohokrát a nyní za SAD Čorko Jos když Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pro mě je velikým potěšením moci se zúčastnit této diskuse, protože pan Gombus se opravdu soustředil na velmi významné záležitosti um, z rozpočtu. A rád bych se zeptal na dodatečný bod, který nám způsobuje obavy víme, že eh, jakmile se jedná o ekologické a technologické legislativní záležitosti, ty se mění, zejména v souvislosti s novou globální dohodou o eh, boji proti oteplování klimatu. A také týká se to práce, kterou my jsme eh, které my jsme se věnovali v oblasti znečištění ovzduší. Implementace environmentální legislativy na úrovni Evropské unie byla roztříštěna a je naprosto neadekvátní. Například program LIFE tady je nevyřešen a my se musíme zaobírat tím, abychom zlepšili efektivitu, abychom podpořili tento program LIFE, jak budeme moci protože to si skutečně zaslouží, abychom ho chránili. Máme tady dodatečné úrovně na evropské úrovni, můžeme mít vlastní eh, ctižádostivé cíle do roku 2020, ale globálně musíme také řešit výsledky pařížské dohody, což znamená nalézání fondů eh, a bude to znamenat miliardy eur ročně Eh, registrování a měření splodin eh, eh, bude vyžadovat také více prostředků. A když se podíváme na hodnocení tohoto rámce za polovinu e, období, to bude dobrá příležitost, jak se podívat, zda se dosahují environmentálních cílů v rámci rozpočtového plánu, v rámci VFR. Hmm, e, tady se to bude rovněž týkat jistě 100 miliard a buďme obezřetní, musíme zabezpečit, abychom zabezpečili eh, také správné čerpání rozpočtu, protože tady bude snaha ze strany členských států eh, ubírat peníze z nejrůznějších eh, míst proto, aby dostali těm environmentálním cílům stanovené na základě konference v Paříži. Potom poslední eh, komentář týkající se těch dvě, dvou fondů či prostředků. Nemůžeme zapomenout na diskusi s komisí v tomto tématu. Je třeba eh, navrhovat řešení, která budou založena na zásadách toho, že kdo znečišťuje, tento zaplatí. To je nesmírně důležité eh, chceme mít takový zdroj prostředků, který bude v souladem s naší politikou. Eh, takže eh, já velice děkuji panu zpravodaji za jeho práci a těším se na další plodnou spolupráci. Děkuji a nyní paní Gerling. Jsou to i jiní, kteří se hlásí. Já bych chtěla obecně okomentovat VFR. My v mé skupině se domníváme, že žádná citlivá organizace by eh, stanovovala rozpočet na příštích 5-6 let bez počítání s tím, že se bude muset v průběhu doby přizpůsobovat. Ale my jsme zdůrazňovali, že toto přizpůsobení by nemělo být, eh, co se týče celkových eh, prostředků, které jsou k dispozici. A tady varuji před požadavkem o navyšování zdrojů. Ta diskuse je spíše o tom, co uděláme s těmi penězi, které jednotlivé členské státy dali k dispozici v souladu s rozhodnutími komise a parlamentu. Já si myslím, že to není pro vyjednávání, ale to, kdybychom naléhali na jasné uvažování a radikální uvažování, to je otázka, co uděláme s těmi nejrůznějšími obálkami v rámci VFR, protože tady máme specifický rozpočet. Máme tady celou sérii rozdílů, které, pardon, prostředků, které nebudou kterých, které, nebudou, které nebude možno modifikovat, zejména když se podíváme na to, jak nutno je ale navýšit eh, čerpání prostředků pro řešení otázky imigrace a environmentálních požadavků. Eh, musíme proskoumat určité oblasti, které můžeme považovat eh, za oblasti, které nejsou, kterých nelze se dotknout. A No, když se podíváme na 20 rozpočtu, který byl navýšen v rámci VFR pro akce v oblasti boje proti klimatu, ty jsou naprosto nedostatečné. Musíme se podívat na to, kde tyto prostředky, eh, pro co budeme tyto prostředky čerpat a musíme postupovat tak moudře, abychom dosáhli toho, co opravdu chceme. Čili celkově se domnívám, že máme příspě, máme prostředky rozděleny v rámci VFR, ale jsem zvědavá, abychom nepodléhali pokusům, eh, abychom nezměnili tu politiku obálek dohodnutou v roce 2013 v oblasti REACH. Myslím si, že to bychom měli dodržovat. Thank you very much. Now, Miss Torvald. Děkuji paní Torvalds teď. Pardon, pan Torvalds. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji. Různé ty rozpočtové restrikce v podstatě jsou centru problému Evropské unie. Takže cokoliv chceme udělat, tak vždycky narazíme na ty restrikce v rozpočtu. My obvykle přistupujeme ke všem problémům ve světě s dobrými úmysly a všichni eh, vědí dobře, kam ty dobré úmysly nás dovedou většinou. Protože dobré mm, úmysly asi nestačí. Potřebujeme konkrétní akce, abychom je mohli převést v praxi. Náš cíl tady s touto agendou je pomoci rozpočtovému výboru, aby mohl lépe tedy proplouvat všemi těmi otázkami týkajícími se životního prostředí. Proto já předložím pár pozměňovacích návrhů. Ano, chci apelovat na revizi ve světle pařížské dohody a článku 19 rámce, ta bude třeba. Také potřebujeme nová pravidla pro strukturální fondy, tak abychom dosáhli cílu boje proti změnám klimatu. Také i musíme mít takový přehled používání alokací a mít tedy efektivnější mechanismus revize. A je třeba položit otázku ohledně spožděných plateb, jak to s tím je, těch programech životního prostředí a zdali to nevede vůbec k nějakým problémům potom v oblasti životního prostředí. A asi si všichni pamatujete na velice komplikované diskuze, které jsme již vedli, které se týkaly EFSI, balíčku. A bylo by dobré asi teď vyhodnotit, třeba jak ty škrty v programu Horizon 2020 ovlivnily způsob, jak ty ekologické programy eh, jsou realizovány. Je zde riziko, že došlo k přesunu peněz z horizontu 2020 do EFSI a dopad na životní prostředí může být asi dost negativní, takže to jsou hlavní otázky, které mám a chci předem poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Uh, no. Děkuji. Ještě? Ne. Who want to take the floor? We... Ještě chce někdo slovo? Tady z členů. Ne? Nikdo? Dobře. Pani Ripery. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Když jsme vyjednávali klimatickou dohodu, tak myslím si, že Nizozemsko bylo, se vůči tomu stavělo velmi pozitivně. I podnikatelé byli si jistí, že to přinese pracovní místa, ale když pak zjišťujeme, kolik kapitálu se využilo a Ono to souvisí s tou otázkou, která byla položena před chvílí. Hledíme na EFSI, na ten investiční fond ale otázka je, že tato některé podniky, podnikatelé o tom vědí, některé ne. A jakým směrem se to vlastně vyvíjí? To je pro mě velmi důležitá záležitost. A druhá důležitá věc, já jsem sama předložila pozměňovací návrh, v tom smyslu, že je třeba přistupovat ke všem sektorům stejným způsobem. Já děkuji za příspěvek pana zpravodaje. Ale jaké jsou vlastně ty konkrétní postoje mezi jednotlivými zeměmi? Jeden příklad. Například v Nizozemsku sektor zemědělský skutečně velice investovali do ochrany zvířat a do ekologie. Bylo to velmi drahé. Ale podívejme se na ceny na trhu. Oni už v podstatě nejsou konkurenceschopní. Nebo Natura 2000. Jakým způsobem můžeme všichni něco učinit v této oblasti společně. A nedávno jsme všichni zde v parlamentu se dohodli na tom, co uděláme s automobilovým odvětvím, ale zemědělci. Jak to vypadá s našimi krávami? Tady jde o budoucnost rodinných podniků na venkově. Jakým způsobem to můžeme vše udržet? A na závěr bych chtěla ještě velice poděkovat za vaši poznámku o, Zice. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní komise. Psali se chce vyjádřit. Komise. Někdo z komise? Oh, sorry. <laughs> Omlouvám se. Yeah, good morning. Dobré dopoledne. Manfred Rosen z DG Environment. Jenom stručně, komise zatím nepředložila návrh eh, k, k rámci, finančnímu rámci obecně. Revize pro nás je příležitostí pokračovat s reformami a implementovat politické priority na, které, na kterých jsme se dohodli na příštích sedm let eh, v zájmu stimulace růstu a oživení ekonomiky a abychom i řešili externí a interní problémy, některé zde zazněly. Eh, eh, očekává se, že návrh předložíme ke konci roku, návrh revize víceletého finančního rámce a když se podívám na návrh eh, zprávy, tak tam zmiňujete jako ta iniciativa zaměstnanost mladých eh, do poloviny roku 2016, do poloviny tohoto roku. Budeme mít první hodnocení této iniciativy, takže s tím také budeme pracovat. Rád bych eh, mm, tedy apeloval na vaši trpělivost a pokud je o návrh stanoviska. Tak děkuji i za vaši ekologickou perspektivu, za to, že tam zmiňujete důležité body, které zmínil zpravodaj i ostatní další členové výboru, kteří se do posud vyjadřovali. Samozřejmě vezmeme to řádně do úvahy při přípravě návrhu ke konci roku. Myslím, že jste zmínili otázku integrace Horizontu 2020, otázku strukturálních fondů a jejich reformy. Zemědělská politika také je problémem. A obecně řečeno, kromě specifických programů, programů jako LIFE, tak mm, environmentální aspekty e, budou zohledněny, i ty úvahy oběhového hospodářství také, to je již součástí balíčku, který byl přijat v prosinci to, je, to jsou samozřejmě významné položky v rozpočtu. Ano, asi tím bych skončil. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu zpravodaji na závěrečné okomentování. Děkuji vám mnohokrát. Nejprve chci poděkovat za všechny příspěvky. Domnívám se, že budeme dále pracovat společně a že se nám podaří eh, do cíly dohody. Myslím si, že co se týče přístupu, nejsme tak vzdáleni. A paní Gerling, domnívám se, že diskuse o obecných zdrojích je v souladu s tímto stanoviskem, ale musí tvořit také část těch svatých položek, které nebudou do, změnitelné. Pan Torvalds, souhlasím s tím, že dobré záměry nejsou-li konkretizovány, eh, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A v těchto příštích týdnech eh, musíme eh, tyto dobré záměry podložit správnou argumentací a myslím si, že příspěvek paní Rail Pěrek vlastně byla částečně zodpovězena komisí. E, v každém případu to zohledníme v naší budoucí práci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Rád bych vám připomněl, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 5. dubna a hlasovat budeme 26. ve výboru pro rozpočtu 15. června. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu programu, což je zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě o pokroku při zřizování chráněných mořských oblastí. Jak si budete vzpomínat, jistě koordinátoři Envy se rozhodli pozvat komisi na výměnu názoru týkající se této zprávy v rámci článku 21 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a dám slovo bezprostředně. I have listened that, uh... Právě jsem se doslechl, že Marian Wenning, ředitel pro kvalit, kvalitu vodstva, není v místnosti zatím. Takže já nevím, zda je tu někdo jiný, kdo by byl ochoten ho nahradit, či zda budeme muset čekat. Okay. I don't know if we... No dobře, já nevím. Je tady někdo, kdo by byl schopen začít diskusy, anebo musíme čekat? No. A arrived, okay. no, právě dorazila. Výborně, děkujeme. Je mi líto, že jsem dnes eh, tak striktní co do dodržování času. To ne... We wait one minute. Spíše se snažím o časový předstih. OK. Miss Wenning. Prosím pěkně. My eh, dnes jsme v předstihu, ale dáme vám možnost, abyste mohla začít. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, přeji všem krásné dopoledne, milí mi líto, Eh, že jsem eh, v takovém rozletu, ale bohužel jak rada, tak parlament nás udrží v neustálém běhu. Každopádně vás všechny srdečně zdravím dnes dopoledne a dovolte mi, abych měla pár úvodních eh, slov týkající se zprávy, která byla zveřejněna, co se týče pokroku, kterého jsme dosáhli při zřizování chráněných mořských oblastí. Jak víte, lidský život a dobrá životní úroveň závisí na zachování biodiverzity moří a oceánu. Oceány tvoří přes 90 zemského povrchu a také v něm žije nejvíce život, druhů. A ať už se to týká jednotlivých druhů zvířat, ptáků, rostlin a 50 až 65 se nalézá pod povrchem oceánu ale studie ukazují, že oceány a pobřeží jsou ohrožována eh, velikým tlakem. Eh, týká se to převyčerpávání v oblasti rybolovu a také destrukcí habitas. 60 ekosystémů námořních eh, buď bylo degradováno, vymizelo, anebo udržováno nebo ne, tr, neudržováno v souvislosti s principem trvalé udrživotelnosti. Víme, že více než polovina eh, mořských životních dru, eh, zvířecích druhů je ohrožována. Eh, a máme tady poměrně efektivní nástroj právě co do zachování ekosystému a udržení jak rybí populace. Eh, dále je třeba samozřejmě zohledňovat veškeré oblasti, včetně turistiky, a to znamená, že my se musíme starat nejenom o zlepšení ekologické situace, ale také ekosociální. Eh, když jsme studovali, eh, co by bylo zlepšeno na základě Natura 2000 sítě, vyčíslilo se až 2,1 miliard eur, což jsou ovšem čísla z roku 2011. A toto číslo by mohlo být zdvojnásobeno, zdvojnásobeno také pokrytí sítěmi. Pardon, kdyby se dosáhlo 10% ze současných 2%, tak bychom zdvojnásobili ekonomický přínos. 1. října minulého roku komise zveřejnila zprávu pokroku týkající se zřizování chráněných mořských oblastí v Evropě podle článku 21 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. Cílem této zprávy je stanovit základ pro Eh, eh, relativní opatření, která doufejme najdeme v rámci programu MFR, což musí být v březnu tohoto roku schváleno členskými státy, což znamená dnes nebo zítra. Eh, zpráva zohledňuje také eh, předpisy z roku 2012, dívá se na ekologickou koherentnost jednotlivých sítí eh, v rámci zřizování chráněných mořských oblastí a také reakci členských států, jejich snahou je navýšit snahu eh, nový, při zřizování nových chráněných oblastí v roce 2011 5,1, takřka, z 5,7 takřka 6 oblasti bylo pokryto těmito sítěmi. Ehm, dvě třetiny z nich byly definovány na základě programu Natura a zbytek v rámci vnitrostátních legislativních v rámců ehm, Natura 2000 byla nominována nakonec také na vnitrostátní úrovni, ale eh, mohli bychom ji také označit za dohodu spadající pod eh, celkovou úmluvu. Když se podíváme na námořní oblasti, máme tady nejvyšší pokrytí, zhruba 80 nejnižší je v Makronézii, před, přes 1%. Je tady také rozdíl mezi pokrytí oceánu blízko pobřeží a offshore oblastí, eh, protože eh, toto, tato plocha blízko pobřeží eh, docílila 40% pokrytí, zatímco dále na mořích je, jsou to 3%. Zpráva dále konstatuje, že nemáme ekologicky koherentní mm, chráněné mořské oblasti eh, okolo Evropy. To znamená, že evropské MPI zatím nemají dostatečné pokrytí sítěmi, protože jinak by bylo možno zvýšit jejich pozitivní efekt. Eh, závěrem je, Evropa docáhla pokroku při, při zřizování MPI v souladu s mezinárodními závazky, ke kterým se tedy zavázala, ale je třeba pokračování, doplňování, zřizování nových chráněných mořských oblastí, abychom vytvořili koherentní reprezentativní pokrytí sítěmi co děláme pro to, abychom podporovali členské státy při dosažení těchto cílů. Za prvé, harmonizace implementace stávající legislativy. Jistě budete vědět MSFT, čili eh, strategii eh, rámce pro námořní oblasti v souvislosti s udržením flory a fauny, protože to úzce souvisí s vytvářením chráněných mořských oblastí. Mm, eh, čili zkompletování nám části natury týkající se námořních oblastí a to je priorita pro komisi. To je podpořeno také eh, rybolovnou politikou, která začlenuje také opatření pro usnadňování rybolovných opatření, která budou nezbytná pro eh, celkové řízení MPI, MPA. Dále můžeme pomáhat členským státům díky rybolovnému fondu, programu LIFE. Ku příkladu máme program založený LIFEM, specifický, vytvořený mezi lety 2009 až 2014 a to přispívá významnou měrou pro hm, vytváření sítě chráněných mořských oblastí španělských vod. Dalším opatřením je podporování výzkumu. V současné době běží celá řada projektů pro podporu zřizování ekologicky chráněných sítí v oblasti mořských oblastí, oblastí a e, v rámci dosažení socioekonomických přínosů rozvíjíme metodologii na evropské úrovni pro hodnocení koherentnosti těchto chráněných mořských oblastí a eh, zřizujeme mezinárodní fóra, kde se o této problematice diskutuje. Eh, například nedávno bylo vyslána delegace do OSN, do příslušné eh, organizace, abychom sladili jurisdikci. Jak tedy můžete vidět, děje se celá řada věcí pro zlepšení zřizování chráněných mořských oblastí a jejich sítí. E, v roce 2015 paní, příslušná paní komisařka řekla, potvrdila cíl zvýšení z 2 na 10 do roku 2020 v rámci udržení biodiverzity. Snažíme si tedy ze všech sil, abychom dosáhli výsledků eh, při stanovených cílech. A samozřejmě to není jenom snaha komise, ale i členské státy, které již dosáhly určitě těch výsledků, jak už jsem řekla, došlo k vytvoření dalších sítí a do konce roku 2014 námořní natura byla pokryta při z 5% ve všech námořních oblastech, což je velké zlepšení oproti roku 2012. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost a těším se na vaše příspěvky. Thank you very much. Ms. Gerling. Děkuji, paní Gerling. Much, uh, thank you. Děkuji, děkuji komise. Já mám jenom jednu otázku. Vím, že to je velice komplexní zpráva, kterou vítám. Já jsem z členského státu, který má kolem sebe hodně vody. A takže pro nás MPA, to jsou velice důležité věci a my 70% eh, vlastně nyní již je pokryto eh, sítí MPA. A máme i vnitrostátní předpisy, které Eh, chrání naše vody a je to povinné v různých oblastech, mít tedy chráněné oblasti. Mám konkrétní otázku na financování, především proti eh, přes mechanismus IMF, IMF, to je námořní fond, který je pod velkým tlakem. Eh, I z důvodu toho, že rybolovný průmysl má problém tedy splnit ty eh, závazky, vykládky, které víme, že teď eh, platí vlastně od 1. ledna tohoto roku. A No, především kolem Spodného království, jak jsem řekla, my již máme zakomponovanou tu filozofii chráněných oblastí MPA, ale máme velké problémy s tím, protože máme mm, jaksi veliké rozdíly v eh, tomto průmyslu a tyto povinnosti jsou dost problematické. Tudíž Hodně těchto prostředků z fondu tedy se musí čerpat právě na změny eh, zařízení, eh, rybolovného zařízení, eh, na změny tedy v oblasti vykládky ryb. A tento fond a ten proces alokací z fondu, který jsme se zabývali v minulém období, se týká především rybolovu jako takového a Eh, mm, ne tolik prostředků na tyto chráněné oblasti. A já se ptám, zda komise hodlá toto přehodnotit, aby zjistila, na co se čerpá, aby skutečně se specificky i čerpalo na ty chráněné oblasti a ne na rybolov jako takový. Děkuji, děkuji. Paní Šeria Pirke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já, na, na mě se obrátili rybáři z Nizozemska s otázkou, která se týká jedné věci. Hovoříme tady o chráněných oblastech. Eh, známe oblasti Natura 2000 a v článku 13 odstave 3 směrnice se říká, že závazek členských států chránit nebo doprovázet silní ekologická opatření, dopad těch opatření, a uvádět je v soulad a také zohledňovat eh, nákladovou účinnost těchto opatření. My jsme ve směrnici o habitátech a také v Natuře 2000 plánovali jste kroky, ale bohužel v členských státech se to nevždy podařilo dobře zrealizovat. Další určování těchto, těchto MPA hovoří se o rámcové směrnice, ale u nás v Nizozemsku v naší strategii 2012 až 2020 máme velká omezení pro rybářské aktivity. A tady je otázka tato, jakým způsobem se staví Evropská komise k omezování rybářské činnosti, protože pokud se vytvářejí nová chráněné, nové chráněné oblasti, tak to samozřejmě má dopad na rybářskou činnost. Jak to vypadá s oblastmi Natura 2000? Tady mám na mysli speciálně severní Severní moře. Musím říct, že rybáři skutečně, když se potýkají s celou velkou mírou omezení a pokud se budou vytvářet stále nová nová chráněná území členskými státy a komisí, eh, zohledňují členské státy a komise při takovéto činnosti sociálně, ekologické a ekonomické dokamy, dopady, neboť existují již velmi negativní příklady nových eh, chráněných území a jak to vypadá s tou, s tou maximální udržitelnou, s tím maximálním udržitelným výnosem. I to je pro nás v velmi důležité. Děkuji, paní Engstrom. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za briefing. Já mám několik otázek. Za prvé, k rybolovu a chráněným oblastem. MPA rybolov někdy používá velice destruktivní sítě, vlečné sítě, tažné sítě, a, eh, které jsou velice škodlivé. Třeba v Dánsku to platí pro mušle. A takže já se ptám, zda komise může vysvětlit, jak je možné povolovat takovéto škodlivé způsoby rybolovu, Eh, mimo ochrany oblasti, když máme důkazy, že to vůbec není eh, ekologicky kompatibilní. A potom z dlouhodobé perspektivy chráněné oblasti 10 cíl OSN byl historicky údajně dosažen v roce 2010, ale byl odložen z politických důvodů na rok 2020. A takže žádný pokrok. Eh, vědci eh, doporučují alespoň 30 pokrytí těmito oblastmi. Chráněné oblasti by měly pokrývat aspoň 30 a to je zásadní přece proto, abychom mohli oživit eh, populace a mm, populace mm, živočichů, na čem závisí stabilita různých ostrovů. A já se ptám, jaká je dlouhodobá vize Eh, v Evropě v horizontu roku 2030 a jak to může být eh, slučitelné eh, s růstem tohoto sektoru, který podporuje komise. A potom MPA v Evropě, hm, to má především chránit, ochránit habitat a ty druhy, o které jde například Eh, zde máme i zóny, kde není možné vůbec nic lovit a kde je nejvyšší možná míra ochrany biodiverzity. Tady je velký přece potenciál generovat potom ekonomické eh, benefity mimo hranice hm, těchto chráněných oblastí námořní rezervy ale pokrývají méně než 0,5 všech chráněných oblastí MPA, takže třeba daleko méně než třeba mají v Austrálii, kde to až 30 Jak tedy komise vyhodnocuje míru ochrany eh, v těchto lokalitách MPA a jak budete podporovat rozvoj těchto skutečných eh, striktně chráněných rezerv bez jakékoliv aktivity? Děkuji, pana Fronte. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za briefing komise, ano, takže mm, já mm, asi ty moje otázky již byly pokryty a mám pár obecných otázek a potom konkrétně. Obecně, jak komise hodlá postupovat Eh, pokud jde o právní prostředky vůči těm státům, které eh, zatím ne eh, napravili ty slabiny v chráněných oblastech, tak jak vyplývá ze zprávy. Hodlá komise skutečně i řešit problém těch námořních parků, které jsou definovány podle dohod, ale de facto v podstatě nejsou vůbec chráněny, žádná reálná opatření tam neexistují a e, to, je to obsaženo v těch vašich procentech těch chráněných lokalit, protože de facto chráněny nejsou. A potom komise zmínila jednu věc a můžete vysvětlit, jaká metodika se použije pro vyhodnocování těch opatření, eh, tak aby se zlepšila eh, ekologická koherentnost sítě a abychom splnili tedy ty cíle, které máme pro Evropská moře. Článek 8 společné rybolovné politiky stanoví, že se budou vytvářet tyto zóny podle toho, jak jsou ekologicky citlivé a takže mm, to znamená, já se ptám, jaká opatření byla přijata podle článku 8 a nakonec bod týkající se procent pokrytí, a to především ve středomoří, ve středomořském, ve středozemí. Zde 0,7% je pokryto údajně ve středozemní moře, takže my se blížíme tomu cíli, ale víme, že uvnitř těchto údajů je i e, tedy e, ta rezerva mezi e, Francií, Monakem, Itálií a v podstatě to pokrývá pouze pokrývá tedy 700 tisíc eh, eh, kilometrů čtverečních a v podstatě to je více než polovina eh, celé, celé toho, celého toho, té lokality. A já se ptám, zali máte nějaké právní prostředky, abychom skutečně mm, splnili ty cíle programu Natura, protože zde v podstatě to je největší oblast, která je chráněna v Evropské unii, ale neexistuje žádný způsob hospodaření s tím a nebo možná ta data jsou zmanipulovaná. A potom otázka. Těch 10% samozřejmě to je na globální úrovni. Je třeba to považovat za totální pokrytí. Je zde velký rozdíl mezi některými moři. Třeba v Jaderském moři je to 2%, v Jonském 0,6%, eh, eh, v Egejském 0,7%. Takže vidíte, že tady hm, jinde, to znamená, že musí být ten údaj lepší, ale tady třeba v těchto mořích, kde je velký rybolov, velký dopad, tam je eh, lidská činnost, tam má velký dopad a tam právě to pokrytí je velice nízké. Já tady navrhuji, zdali by nebylo lepší tam vložit minimální limit pokrytí eh, v různých tedy těch hm, mořích a bych alespoň, aby v tom jednom moři to bylo třeba 6%, 7%, eh, něco podobného, stanovit nějaký dolní limit. Děkuji. Děkuji, paní Periano. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi eh, za tedy za to, co nám tady sdělila. Především taková úvaha v tom smyslu, že mě trochu překvapilo, že tato diskuze, já to říkám obecně teď, že Probíhá to pouze ve výboru Envy. Bylo by dobré, aby to bylo ve společném výboru s výborem pro rybolov a případně já navrhuji tedy, aby e, i e, to proběhlo ve výboru mm, e, rybolov, protože to je stejné DG, DG moře a takovéto politiky přece mm, jsou strategicky relevantní pro oba sektory. A já zcela jsem přesvědčena, že ty chráněné oblasti MPA mají velkou roli při ochraně našich druhů i hrají roli při zlepšení e, populací, tam především u těch kritických, ale rybáři e, Eh, ukázali, že když používají, používají ty správné praxe, tak to funguje, takže i rybáři by měli být zapojeni. Takže to je moje první úvaha. Druhá. To je ve stejné linii eh, toho, co řekl kolega Afronte. Za prvé, v těch procentech moří pokrytých MPA, mm, mm, mm, takže vyhodnocujete jak je to s, tou, eh, s tím nesouladem? Máme zde zóny, které jsou více chráněné než jiné a tam to procento je eh, třeba vyšší a jinde zase extrémně nižší. Takže není možné navrhnout nějaký princip eh, ve společné rybolovné politici, politice, nějakou regionalizaci, protože je to absurdní, že máte, že máte moře, kde to jsou 2% a jiná moře, kde je to třeba 20% jsou to oblasti, mm, které by pomohly třeba k oživení populací a proto by bylo užitečné, aby to bylo nějak jednotné, abychom tam měli nějaký princip regionalizace. A další bod, jak vidí komise, já si myslím, že mm, ano, ano, e, tedy ta e, rezerva e, mezi tedy Itálií a Francií, to, je, to vychází z dohody, mezistátní dohody. Ale jak vy vidíte, jako komise tento projekt, který je velice ambiciozní, ale eh, aby to nezůstalo pouze dohoda na papíře a, mm, a mm, abychom měli jasná pravidla, nejenom pro rybolov, ale pro další činnost, lidskou činnost, která může, eh, eh, která by mohla tedy poškodit ochranu. Děkuji a než ještě Mise Faria. Omlám se. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se rád obrátil na paní zástupkyni komise. Ona tady uvedla, že ty pobřežní zóny jsou ohroženy. A já mám takovou otázku, která je velice konkrétní a velmi krátká, stručná. Chtěla bych ji položit komisi. Týká se to situace, která momentálně se odehrává na jihu mé zemi v, u pobřeží v Algarve, což je tak teroristická destinace a také rybolovná oblast. A momentálně tam dochází k tomu, že v této oblasti pravděpodobně se možná naleznou zdroje ropy. A místní populace a také rybáři samozřejmě byli proti možnému, možné těžbě. A existují petice, ne pouze Myslím, že to tady tady jisté úvahy, nejenom národní, ale také evropské v tom smyslu, eh, a byly předloženy petice, aby i hned tedy přestalo se s průzkumem možné těžby ropy v této oblasti. A já se chci zeptat, co hodlá učinit komise s ohledem na tuto situaci, jak tedy chce chránit tuto konkrétní pobřežní zónu. Děkuji. Děkuji, paní Petr. Děkuji vám. Já jsem z Chorvatska a mě zajímá otázka Jaderského moře. Já bych chtěla, aby byla nominována zachráněný park evropské, na evropské úrovni. To je extrémně důležitá oblast, ale musíme také vzít v potaz potřeby těch, kteří u Jaderského moře a z Jaderského moře žijí. Chci se zeptat komise, jakým způsobem se nalizne rovnováha mezi ochranou námořních zdrojů a ochranou přírody a ochranou rybolovu na druhé straně co se týče aktivita práce lidí žijících na břehu Středozemního moře. Eh, vidíme důsledky regulace a když se podíváme na přechodné období pro Chorvatsko do roku 2014 vedlo k tomu, že bylo zakázána řada aktivit v oblasti rybolovu a hodně lidí ztratilo svou licenci na malé formy rybolovu, což je pro Chorvatsko nesmírně důležitá Chorvatská ekonomická aktivita se staly tou tradicí, včetně tradice. A my chceme, aby i tyto malé formy rybolovu byly prohlášeny za národní dědictví. Chci se zeptat komise, zda ona vidí nějaké možnosti pro schválení nějakých regulatorních změn Eh, v rámci reformy eh, regulačního rámce pro rybolov, aby tam byly zabudovány také výjimky eh, v tomto rámci a jakož i další aktivity, které by mohly být implementovány, které by měly co nejmenší škodlivý dopad na zdroje. Děkuji. A nyní má slovo komise pro odpovědi. Děkuji za všechny tyto otázky. Doufám, že zodpovím na všechny způsobem, který bude užitečný. Takže začnu Eh, IMFF fondem. Jenom chci eh, osvětlit, že tady jsou konkrétní opatření, která, na která lze čerpat, eh, pokud jde o MPA, tyto chráněné oblasti, ale to je ve sdíleném managementu s členskými státy a vlastně pro všechny, členské, pro všechny tyto fondy platí, že tady musí členské státy nejprve definovat své operační programy a když ty operační programy dostaneme, tak o nich jednáme s členským státem a sdělíme jim, že jsou zde možnosti, ale je to na nich, aby nakonec ve finále eh, rozhodli, zdali chtějí toto zahrnout nebo ne. Ale zde, jak jsem řekla, MPA mají své místo, takže jsme kontaktu s členskými státy a e, diskutujeme s nimi, pokud si myslíme, že by mohli využít finanční prostředky způsobem, který poslouží životnímu prostředí, ale zároveň i jiným ekonomickým zájmům, pokud je to patřičné. Což mě přivádí e, k otázce, která se zasněla několikrát, jak chráněné oblasti MPA Eh, jsou propojeny s eh, společnou rybolovnou politikou. Jak asi víte, podle CFP máme článek 11, který umožňuje, hm, aby členské státy přijímaly opatření pro to, aby tyto chráněné oblasti MPA sloužily účelu, pro který byly vytvořeny bez toho, aniž by se zcela omezila rybolovná hospodářská činnost. Víme například eh, v řadě členských států třeba se to lo, eh, tedy eh, trollingu, tam jsou velice aktivní, to znamená, že mm, Buď lze tedy tuto činnost provádět způsobem, který ale bude vylepšený, aby to bylo v souladu s eh, těmi účely chráněné oblasti, anebo když chtějí zakázat určitou činnost tedy těch eh, mlečných, mlečných sítí, tak musí tedy předložit na stůl všechny údaje za prvé. A za druhé musí, protože většinou chráněné oblasti eh, ne, se netýkají pouze zóny spadající pod jeden členský stát, ale většinou několik členských států, tak také musí se koordinovat eh, s těmi ostatními členskými státy, kterých se to případně týká. A potom to opatření mm, mm, se mm, předloží komisi a projedná se v příslušných výborech a buď projde nebo neprojde. Takže Tomu se říká fast track většinou, ale ono to často trvá déle, protože členské státy chtějí tam vzít do úvahy různé aspekty, než vůbec se dohodnou. Ale je zde ta příležitost, takže my je pozbuzujeme, aby využili článek 11 CFP. A možná ještě s tím je spojena otázka toho, jak tyto dva cíle, tedy ochrana životního prostředí a e, e, e tedy hospodaření e, s populacemi ryb a, a jak je to v souladu s koncepcemi, které pracovává DG Moře. Takže my si myslíme, že oba tyto cíle se vzájemně nevylučují, ale je správné, že to, tr- že to znamená určité úsilí, protože pokud chceme dosáhnout cíle, tak musíme mít nástroje, které e, vše sladí. Zaprvé máme zde e, ten, e, to plánování moří, spatial planning, tedy to Eh, prostorové plánování, to znamená veškeré činnosti, které probíhají na mořích, včetně těch chráněných oblastí, tak se musí koordinovat a eh, na, na úrovni členských států, tak aby dopady opatření jako eh, doprava, energetika, cestovní ruch, tak aby jak si to všechno se vzalo do úvahy a aby to bylo v souladu s cíly Eh, koncepce MPA. Máme zde tedy tu rámcovou směrnici, která je nástrojem, který má zajistit, že eh, se eh, budou dos, plnit ekologické cíle, cíle a máme zde tedy mm, představy cíle do roku 2020 a Určitě tyto chráněné oblasti MPA přispívají ke splnění těchto cílů. Pokud jde o dlouhodobé cíle, nyní jsme spokojeni, protože vidíme pokrok a tento pokrok podle nás se zrychlil v posledních letech a máme zde mm, těch 10% do roku 2020. Já si myslím, že než budeme diskutovat o nových cílech, i když samozřejmě vždycky si, tak by bylo důležité, abychom teď zaměřili úsilí na to, abychom splnili 10% do roku 2020, což i tak znamená hodně práce od členských států. Jak jsem řekla, my vedeme dialogy s členskými státy, konáme, ty, konáme i semináře, kde diskutujeme o tom, jak zlepšit a urychlit eh, eh, vytváření a eh, řízení těchto lokalit, těchto Eh, tady nejde pouze o to definovat, vytvořit MPA, ale potom se musí spravovat eh, ta oblast způsobem, který bude environmentální, ekologický a to je ve směrnici. Proto eh, to se musí plnit, protože pokud to není v souladu se životním prostředím, tak potom, pokud to není ekologické, tak ty oblasti MPA ne, nesou ty benefity, které by měly. Já to nechci popírat, ale to je velice těžký úkol a musím říct, že vůbec nejsme na konci cesty. Abychom vůbec si stanovili jasná kritéria, co to znamená ekologicky koherentní. My na tom pracujeme s Evropskou environmentální agenturou, pracujeme na metodice, abychom vůbec si řekli, jaká kritéria budeme aplikovat proto, abychom řekli, že něco je ekologicky koherentní. Potom zde máme otázku jako eh, reprezentativnosti, adekvátnosti, propojenosti všech těch kritérií. Všechny ty, ta kritéria musí být eh, funkční. Také hm, eh, a tady hm, asi tím reaguju na některé ty otázky. Takže já jsem řekla na konci prezentace, že nám jde o biodiverzitu eh, za hranicemi státu. I teď OSN teď založila přípravné výbory, které eh, se zabývají implementací smluv podle UNCLOS. To jsou dohody, které se týkají ochrany těch moří, které jsou mimo tedy jurisdikce konkrétních států, takže to je teď v tomto procesu a určitě z toho vzejde taková dlouhodobá vize koncepce. jste byla otázka, která se týká potřeb výzkumu. Ano. V horizontu 2020 myslím si, že tam jsou vyčleněny prostředky na výzkum. Včera večer jsem slyšela prezentaci některých výzkumných ústavů. Ano, a je zřejmé, že ano, tady ještě o oceánech to moc nevíme, a možná méně než víme, víme to méně než o druhé straně měsíce. A takže samozřejmě to musíme podporovat. Také si ale myslíme, že se stávajícími prostředky a budoucími fondy podle Horizontu 2020, tak snad budeme schopni toto financovat, tento výzkum financovat. To nejsou pouze peníze od komise, ale i od členských států, a nejdůležitější je, aby tyto peníze se používaly koordinovaně. E, pokud každý si půjde svou cestou a bude dělat to či ono, nekoordinovaně, tak nám to nepomůže. My musíme propojit výzkum tak, aby peníze se používaly nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem. Otázka právních kroků. Ano, máte pravdu. Když jsme eh, zkoumali eh, ten způsob, jak se definují, určují tyto oblasti MPA, tak jsme viděli, že je třeba tedy provést určité kroky my jsme, e, za, to byly zatím pilotní projekty, takže čekáme na jejich výstupy a poté bude další soubor pilotních programů. A to budeme analyzovat. E, Středozemní moře, ano. Procentuálně to pokrytí je vysoké, ale když se podíváte, na jednu konkrétní lokalitu, no tak tam třeba může to být daleko, daleko nižší. To nám také vadí a je třeba to řešit. Podle barcelonské úmluvy probíhají teď diskuze eh, eh, s regionálními rybolovnými organizacemi proto, aby abychom nejenom zlepšili mm, management těchto lokalit MPA, ale také, aby ten tlak eh, těch rybolovných opatření se snížil, protože často ta opatření mohou být nebezpečná. Ano, musíme dbát na to, aby to pokrytí mimo Eh, konkrétní lokality, tak aby se to zlepšilo. A my zde nejenom diskutujeme s, eh, eh, s, s, s v rámci barcelonské konvence a tedy i s dalšími instancemi máme hm, projekt Kokonet, který studuje to, jak jsou designovány ty eh, oblasti ve středozemním moři, aby to bylo koherentním způsobem. A samozřejmě zde členské státy se musí víc snažit. Zapojení DG Mare, víte, že my v podstatě táhneme za jeden den. Eh, pro vás eh, článek 11 a rybolovná politika samozřejmě e, společně se snažíme plnit cíle ku prospěchu obou. Otázka a těžby ropy v souvislosti s MPA. My máme nástroj jako hodnocení dopadu na životní prostředí, jako to mm, plánování mm, tedy spatial planning, to prostorové plánování a takže nástroje jsou. Já doufám, že jsem zodpověděla na všechno, na všechno, na aspoň na ty hlavní vaše připomínky. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A nyní můžeme uzavřít dnešní dopolední zasedání a budeme pokračovat dnes odpoledne ve tři hodiny. Děkuji vám. Only with the coordinators at 3 o'clock and later at 4 o'clock with the other members of the committee. Thank you and uh, have a good lunch. Tři hodin se si do koordinátoři.